Uh, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne. Už je 3 hodiny 10 minut, i když to tak nevypadá na hodinách. Vypadá to, že tady nemáme uh, jednotný čas v budovách Evropského parlamentu. Takže s přihlednutím uh, k tomu, že hodiny se nám trochu opožďují, bychom mohli eh, začít řádné zasedání výboru pro hospodářské záležitosti. Prvním bodem na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Jsou nějaké námitky? Není-li tomu tak? Přijato. Potom tady máme schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech 26. a 27. ledna a 22. a 23. února. 2010. Eh, mohu je považovat za schválené. Děkuji vám. Děkuji vám tedy. A nyní eh, se dostáváme k eh, sdělením předsedkyně. První věc, kterou bych měla udělat, je vyjádřit soustrast polským členům tohoto výboru a všem přítomným Polákům v souvislosti s tragickou leteckou nehodou eh, v sobotu, která, jak všichni víme, eh, vedla ke smrti polského prezidenta a celé eh, řady dalších vůčích představitelů z oblasti občanského i vojenské sféry. A navrhuji, abychom nyní povstali a připomněli si toto minutou ticha. Thank you. Uh, right, I, I... Děkuji vám. A nyní uh, k dalším mým sdělením, než přejdeme k našemu semináři. Zaprvé bych ráda poslancům připomněla, že ve středu odpoledne budeme pokračovat se svými slyšeními k ponaučením, které je třeba vyvodit z hospodářské situace Řecka. Dostali jste eh, návrh pořadu jednání na tomto eh, semináři, který se bude konat od 3 eh, do 6.30 odpoledne v hemicyklu. Já jsem požádala řečníky o velice stručné úvodní poznámky, tak abychom měli co nejvíce času na debatu. A pokusíme se co nejvíce ty otázky skoordinovat předem. Budeme ještě ohledně toho rozesílat sdělení, ale ráda bych vám jenom teď řekla, vám tedy poslancům a koordinátorům frakcí, že chceme omezit eh, řečnickou dobu na pokládání otázek na jednu minutu a budeme připouštět pouze otázky eh, eh, k jednomu tématu. Ráda bych eh, se chtěla pobavit s koordinátory a dalšími eh, zástupci na, administrátory na konci dnešního zasedání. Pokud jde o posledního řečníka, a eh, pana Krist Dulua, tak my musíme zohlednit jeho delikátní pozici co by šéfa úřadu pro eh, zadluženost, takže eh, já věřím, že to budete, eh, že budete k tomuto přihlížet a také si uvědomit, že zítra Řecko znovu vydává obligace. Potom budeme mít další mimořádné jednání, takže v dubnu budeme mít 14. ve středu od 3 do 6.30, potom v pondělí ve Štrasburku od 7 do 8.30 večer a potom ve čtvrtek ve Štrasburku od 9.30 do 11.30. Já se omlouvám, že budeme mít dvě zasedání ve Štrasburku, ale jedně tak eh, budeme moci zvládnout všechno hlasování. Potom pondělí 26 eh, od 3 eh, do 6.30, potom 27. 9, 12.30 a potom od 3 do 6.30. Samozřejmě všechno tohle dostanete předem ještě písemně. A nyní už můžeme přestoupit k semináři. Obyčejně eh, semináře, jak víte, eh, nebývají součástí zasedání výboru, obyčejně my máme jenom slyšení, ale tentokrát se nám podařilo vytvořit určitý prostor pro tento seminář, protože jsme odložili nějaké jiné věci na pořadu. Takže teď přejdeme k bodu čtyři: Seminář k nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla. budeme debatovat o předpokládaném dopadu nového eh, legislativního rámce na spotřebitele, výrobce a prodejce automobilů. Budeme hovořit o eh, rovnováze eh, síly mezi výrobci a prodejci a zákazníky a budeme hovořit o potřebě vyhodnotit eh, konkurenční podmínky na primárním trhu do 31. května 2013. Také je tady s námi Malcolm Harbour, který je eh, předsedou výboru pro vnitřní trh, protože eh, tohle má důležité dopady na vnitřní trh a Malcolm má také velmi zásadní osobní zkušenosti s touto problematikou, které bychom neměli přehlížet. Takže bez dalšího okolkování přejdeme k, dal- k prvnímu řečníkovi, kterým je, je pan Paul Cizar, který je ředitelem pro základní průmysl, výrobu a zemědělství v generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž v Evropské komisi. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, vážení poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za to, že jste komisi přizvali na dnešní zasedání. Můj tým a já vám budeme k dispozici stejně jako v minulosti při projednávání této velice důležité problematiky. Eh, sektor automobilových automobilů má mimořádnou důležitost pro evropskou, evropský průmysl. Eh, jsme tam přední v oblasti inovací a je také třeba tento průmysl eh, restrukturalizovat nejenom kvůli cenám, ale kvůli nadbytku kapacity a kvůli tomu, že je třeba vytvářet modernější, zelenější vozidla. Sektor je velice složitý je tam celá řada různých aktérů, které, kteří k celku přispívají. Patří k němu velké korporace, největší korporace, ale potom jsou tam také co by výrobci dílů a opraváři a distributoři, eh, malé a střední podniky. Složitost sektoru a jeho důležitost eh, vedla k komisi k tomu, aby eh, velice důkladně zjišťovala fakta a vedla připomínkové řízení. Za prvé tady byla v roce 2006 6 nezávislá studijní komise a další komise existovala v roce 2008 a ta přidala zprávu. Minulý rok bylo vydáno posouzení dopadu a teprve poté komise dospěla k závěru, že může už Eh, předložit určité návrhy, které byly předmětem opět připomínkového řízení. Také eh, byla zasedání kolem eh, kulatého stolu se zúčastněnými stranami a ECOSOC vydal také stanovisko k této problematice, které podporuje z nás názor komise asociace spotřebitelů BUC eh, řekla, že ačkoliv nepovažuje eh, tento sektor za problematický, domnívá se, že je lepší eh, diferencovaně přistupovat k prodeji a k následné péči, tak jak to navrhuje komise. Za prvé, pokud jde o formu, komise se rozhodla skombinovat blokovou výjimku, která obsahuje tvrdé, tvrdá pravidla s eh, konkrétními eh, pokyny. Eh, tento režim také nemá vstoupit do, v platnost do roku 2013. Potom byla provedena celá řada důležitých změn, zejména pokud jde o přístup nezávislých poskytovatelů k technickým informacím, k jednoznačkovým a víceznačkovým dealerům a dále k zajišťování transparentnosti v obchodních stazích. Ovšem, jak už tomu tak někdy bývá, během jakéhokoliv připomínkového řízení komise, eh, komise se nepodařilo zohlednit všechny připomínky, zejména eh, v dvou oblastech, které se týkaly prodejců vozidel. Za prvé multibranding a eh, ochrana ve smlouvě tak o tom pohovořím déle. Za prvé, multibranding. Komise zůstává toho názoru, že toto opatření se příliš neuchytilo a že ke škodě spotřebitele zvýšilo náklady celého distribučního řetězce. Pokud je o smluvní ochranu, tak tohle nelze regulovat v rámci moderní eh, soutěžní politiky a neměli bychom bychom to dělat už od roku, od roku 2003, kdy proběhla reforma eh, proti trastové politiky. Ovšem lze eh, působit v ostatních eh, oblastech legislativních, což by komise vítala. Jako například se jedná o smluvní zprostředkovatele. Komise se také domnívá, že je nesmírně důležité vyjasnit právní rámec v tuto chvíli, tak, aby byla poskytnuta právní jistota do budoucna. Paní předsedkyně, my jsme eh, rozdali několik eh, slajdů a já bych eh, doporučil, abychom se na ně teď podívali, protože tam popisujeme určitý proces. Bohužel nemáme ani projektor, anebo je to tamhle, ano, tak je to je výborné. Jak vidíte na prvním slajdu, Eh, klademe si otázku, co to je bloková výjimka. Bloková výjimka pomáhá podnikům eh, vyhovovat eh, režim hospodářské soutěže. Poskytuje celé kategorii dohod ochranu v rámci zkoumání při přeskoumávání dodržování hospodářské soutěže. Nicméně nedefinuje se v jejím rámci, jaký konkrétní soudní model je dobrý nebo špatný. Cílem není regulovat smluvní vztahy mezi stranami, jak už jsem říkal dříve. Na druhém slajdu popisujeme naši misi ke zjištění faktů a její výsledky z roku 2006. Ukazujeme, že nejsou problémy na trhu v prodeje nových vozidel, ale problémy existují na takzvaných následných trzích. Existuje celá eh, řada důvodů eh, pro to říci, že ten primární trh je vysoce eh, konkurenční. Je tam hodně velký obrat, velká, nad, velký nadbytek kapacity na straně výrobců a díky tomu jsou opravdu ty trhy rušné, je tam na nich rušno pokud jde o trh e, následný, tak tam jsou problémy v neprospěch spotřebitelů, e, nedostatečné, e, nedostatečný přístup k technickým informacím a nebo k alternativním náhradním dílům. Navzdory eh, v nedostatku konkrétních konkurenčních problémů, tak ta, je ta stávající výjimka pro eh, prodej eh, vozidel velice omezující a proto jsme navrhli změny. A ta stávající výjimka také nezajišťuje efektivní způsob pro vynucování pravidel hospodářské hospodářské soutěže v té kritické oblasti následného trhu. Na tom dalším slajdu vidíte, že navrhujeme konkrétní kroky k posílení vynucování práva v tom následném trhu. Tím, že se sníží prach pro výjimku, umožní eh, v, mm, tím možnost konat eh, proti eh, tomu, aby se dodavatelům na tomto trhu zakazovalo prodávat alternativní náhradní díly a také proti podmiňování záruk v určitých případech. Dále spojení eh, obecných pravidel k vertikálním eh, výjimkám. To si myslíme, že je hlavní eh, přístup. Na primárním trhu není nic jedinečného, co by zarušovalo sektorově specifické nařízení, jak už jsem říkal dříve. Žádná změna se netýká překážek paralelnímu obchodu a v a potom také standardního distribučního modelu pro toto odvětví, to znamená selektivní distribuce. To eh, uvítali všichni účastníci ze strany tohoto odvětví. Jak už jsem říkal, změny se navrhují v oblasti multibrandingu a, a smluvních doložek. Pokud jde o stávající ustanovení o multibrandingu, tak eh, ta pravidla vedla k obraným reakcím na straně eh, výrobců, eh, protože se báli narušení eh, své značky a toho, že distributoři cizích dílů se, budou, se povezou na jejich distribučních snách. A multibranding, což je další sporná otázka v tomto procesu, bude i nadále existovat na trhu eh, z komerčních důvodů. Ne kvůli tomu, že by existovalo nějaké konkrétní nařízení nebo ne. Proč? Eh, firmní eh, uživatelé budou i nadále záviset na velkých prodejcích v mnoha městských oblastech a také na v pobočkách, které prodávají více značek v venkovských oblastech. Tak tomu prostě je. A co tedy navrhujeme v oblasti takzvaného multibrandingu? Asi vám to nebudu číst celé. Pokud vás to bude eh, zajímat, eh, tak už to jistě eh, víte. Zdůraznil bych druhou a čtvrtou odrážku protože tohle vzešlo z našich diskuzí s prodejci. Rád bych vás ujistil, stejně jako všechny poslance na tomto výboru, že jsme si vyslechli eh, prodejce, chtěli jsme jim naslouchat a i když si myslíme, jak jsem říkal, že eh, regulované smluvní vztahy nejsou otázkou hospodář, eh, politiky hospodářské soutěže, tak bychom chtěli, aby byly zohledněny příslušné zájmy co nejvíce na rámci našeho regulačního režimu, protože my také podporujeme přístup Eh, na základě kodexu etického, protože si myslíme, že ty správné vztahy jsou důležité, stejně jako v jakémkoliv jiném období, i v tomto odvětví, i v tomto odvětví. Eh, další slide se týká smluvních doložek. To opět eh, už nebudu číst, myslím, že jsem o tom pojednal dostatečně dříve. Rád bych zdůraznil, že eh, Díleři eh, si myslí, že narazí na problémy na tom, v rámci tohoto nového režimu a to se bude řešit eh, buď změněnou směrnice o komerčních zprostředkovatelích nebo národní legislativy. Rád vám odpovím na vaše dotazy, ale opravdu hospodářská soutěž se netýká relativní vyjednávací síly při, při bilaterálním vyjednávání takže se k tomu můžeme dostat. Závěrem bych řekl, že si myslíme, že stávající návrh posílí ten sektor, kde eh, funguje celá řada malých podniků, co by dodavatelé v prvním, druhém nebo třetím ranku. A myslím si, že ta nová rovnováha, a mý kolegové se to také myslí, že ten nový eh, přístup bude eh, vyváženější a zajišťuje větší pružnost pro stávající aktéry na trhu. V zásadě jde o to, že eh, výrobci si mohou eh, vytvářet eh, systém prodeje flexibilněji a konkurence mezi dealery uvnitř jednotlivé značky i, uvnitř, i mezi různými značkami zůstane tímto zachována. Děkuji. Já vám také děkuji a nyní přejdeme k dalšímu eh, řečníkovi, kterým je pan Mark Hreven, eh, ředitel pro právní záležitosti v Evropské asociaci výrobců automobilů. Myslím si, že i eh, pro něj máme slajdy. Máte slovo. Thank you very much, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení členové výboru. Dovolte mi, abych vás informoval, jak se na tento návrh dívá výrobci. Je to v podstatě bloková výjimka, eh, která se týká tzv. distribučních dohod. V kostce náš pohled je takový, komise učinila dobrý návrh z jejich práce, přípravné práce, z jednotlivých analýz, studií, z studií dopadu. Je zcela patrné, že automobilový průmysl je konkurenční jako jiné trhy, takže nám připadá, že není žádný důvod, abychom měli restriktivnější právní rámec v rámci tohoto sektoru oproti jiným sektorům. Takže souhlasíme s komisí, že nejlepší bude aplikovat všeobecnou blokovou výjimku v rámci našeho sektoru, i když si myslíme, že by bylo rozumné, abychom měli určité konkrétní předpisy pro sekundární trh, protože si myslíme, že oprava, to znamená také přístup k jednotlivým náhradním dílům, informace, které jsou nezbytné, jsou velice důležité právě v automobilovém sektoru oproti jiným sektorům. Čili to bychom chtěli prosadit a tato nová pravidla by měla být aplikována co možná nejdříve. Stručně Několik slov o sekundárních trzích. Myslíme si, že to je konkurenční trh, 50 eh, Znamená, že jsou zde nezávislí operátoři, to znamená, že nemáme problémy, co se týče konkrétních eh, pravidel, které se týkají náhradních dílů, záruk, dále informací o údržbě a opravě. A dnes eh, výrobce automobilů dále poskytují veškeré tyto informace k autům, které jsou nyní k dispozici na trhu. To jsou informace, které máme nyní k dispozici a tak to bude dál pokračovat i v budoucnosti. Měli bychom také si uvědomit, že v případě nových automobilů, to znamená, které eh, vyhovují eh, veškerým emisním standardům, například eh, Euro 5, Euro 6, máme nový požadavek na homologaci. Pokud tyto informace nebudou k dispozici, tak bychom měli získat eh, informace o homologacích v případě nových automobilů. Čili zde není žádný problém. Nemůžeme nebo nemusíme očekávat, že toto nařízení bude mít nějaký velký dopad pro kohokoliv na sekundárním trhu. Co se týče prodeje automobilů, jak již jsem říkal, Nacházíme se ve velice podobné situaci oproti jiným trhům. Je to konkurenční trh, nejsou tam žádné konkrétní problémy. Bývaly tam určité problémy. Eh, posledně, kdy komise dělala revizi blokové výjimky, tak jsme viděli velké cenové rozdíly. Takže někdy pro zákazníky bylo obtížné také si koupit eh, v zahraničí automobily. Také se tam prováděly různé praktiky, které nebyly v souladu s konkurencí na trhu. Tyto informace se týkaly roku 2002, nicméně tento trh je dobře fungující a myslíme si, že všeobecná bloková výjimka může velice dobře posloužit tomuto trhu tak, jak tomu je v případě jiných trhů. Také je zapotřebí zdůraznit, že pokud budeme aplikovat tuto všeobecnou blokovou výjimku, tak to neznamená, že jakákoliv změna v automobilovém průmyslu bude znamenat odklon od stávajících eh, nařízení k všeobecnému nařízení. Myslíme si, že to nebude znamenat žádné velké změny. Bude tady pouze několik eh, drobností, eh, které bychom měli také změnit v rámci naší diskuse, protože jinak se situace víceméně nezmění. Takže kdokoliv, kdo tvrdí, že dochází k určité revoluci, tak to není pravda. Zdá tato pravidla budou znamenat konkrétní změnu, jako zástupce komise musím říct, že to je právě v oblasti toho multibrandingu, čili více značek. Zde prodejci prodávají různá auta, která ukazují také ve svých prodejnách. To je věc, která vždy existovala a tato praktika bude přetrvávat i v budoucnosti nejlepší příklad je například v venkovských oblastech nebo naopak v hustě zabydlených oblastech, tak v těchto případech nemá cenu, aby výrobci měli salon pouze pro svoji značku, protože by to bylo velice drahé, mají tam omezený počet zákazníků, čili tato praktika bude dále um, přetrvávat. Čili pokud budou existovat tyto ekonomické podmínky, tak se situace nezmění. Dále jsou zde takzvané smluvní doložky nebo otázka ochrany prodejců. To je na dalším di- eh, diapozitivu. Myslíme si, že tyto otázky jsou možná skutečnými problémy, ale netýká se to zase konkurence. Ve stávajícím nařízení je opatření, které dává prodejcům právo, aby prodávali tyto vozy jiným prodejcům. Pokud chce někdo ukončit eh, smlouvu s prodejci, tak musí dostat vyrozumění minimálně dva roky předem. Pokud dojde k nějakému soudnímu sporu, který by se týkal aplikace nebo uplatnění této smlouvy, tak eh, musí být možné obrátit se na arbitráž a ne možná ani na soud, protože u soudu by to bylo jednak delší a také dražší řízení v podstatě tyto otázky nemají dopad na spotřebitele, čili se nejedná o žádné e, problémy v oblasti hospodářské soutěže. Tyto otázky nemají nic společného s konkurencí, je to spíše otázka smluvních vztahů. A myslím si, že dokonce i v evropské legislativě se to uznává, protože pokud se podíváme na jiná nařízení v oblasti blokové výjimky, tak eh, zde nenajdeme nic, co by se týkalo ochrany slabších stran. I když se to týká například prodeje potravin v maloobchodě, tak si asi všichni shodneme, že maloobchodníci jsou většinou silnější než ty podniky, od, kterých od kterých odkupují výrobky. A není zapotřebí v tomto případě vytvářet žádné konkrétní předpisy, čili myslíme si, že to nebude nutné také v našem sektoru. Čili obecně si myslíme, že tato pravidla nepotřebujeme. A jedno pravidlo, bez kterého bychom se také mohli eh, obejít, je to pravidlo eh, prodeje samotného prodeje. Týká se to franšízy, konkrétní značky, která je zastoupena tímto prodejcem. Myslíme si, že pokud má dojít k prodeji Eh, dealerů, tak by mělo dojít k dohodě mezi výrobcem a samotným dealerem o tomto prodeji. A tak to fungovalo před rokem 2002, předtím, než bylo zavedeno nové nařízení a my myslíme si, že bychom se měli vrátit eh, k těmto bývalým praktikám. Vznikly určité situace, které podle našeho názoru nejsou v zájmu veřejnosti. Viděli jsme velké skupiny dílerů, především v Velké Británii, které odkupovaly jiné dílery, většinou prostřednictvím eh, peněz, které si vypůjčili a během finanční krize se tyto velké skupiny dostaly do určitých problémů, podobně jako jiné podniky a v důsledku toho začaly uzavíráte celou řadu prodejen, eh, které získali. Což vedlo k tomu, a že to museli řešit samotní výrobci. V některých oblastech eh, zájemci eh, a klienti neměli možnost si koupit konkrétní značky a myslíme si tedy, že bychom toto pravidlo měli ponechat. Ale co se týče minimální Ehm, výpovědní doby, pokud by došlo k určitému konfliktu, pokud hrozí arbitráž, tak si myslíme, že je dobrá praktika, abychom je ponechali mimo toto nařízení. To je něco, co může být dohodnuto mezi jednotlivými stranami. Eh, japonští, evropští výrobci eh, přijali určitý kodex chování, podle kterého se zavazují, že si ponechají tyto dva body v dealerských dohodách. To znamená, že Eh, budou tyto dohody existovat bez ohledu na tuto blokovou výjimku. A v těchto dvou případech eh, díleři tedy mají určitou jistotu, že ta pravidla a jejich práva budou taková, jako je mají nyní. Na závěr, co se týče načasování a harmonogramu těchto nových pravidel, tento návrh byl znamená nyní Eh, odklad pravidel o prodeji do roku 2013. Myslíme si, že by bylo dobré tato pravidla zavést okamžitě i kvůli sekundárním trhům, protože většinou se to týká jak prodeje, tak služeb. Tak by bylo mnohem jednodušší, kdyby tato nová pravidla byla aplikována zároveň v obou oblastech. Pokud k tomu nedojde, tak je to spíše negativní, protože potom se dostaneme do velice složité situace, kdy koncem roku letošního dojde ke snížení prodeje o 20 proti roku 2007. V případě nákladních vozů to bude o 35 a budeme s tím muset něco udělat v rámci automobilového průmyslu. Týká se to distribučních struktur a my, jako automobilový průmysl, nemůžeme čekat věčně. Dnes bych chtěl zdůraznit, že by bylo dobré doporučit všem evropským institucím, aby rozhodli o budoucnosti této blokové výjimky co možná nejdříve, aby nic neodkládali. Vše bylo náležitě analyzováno pomocí veškerých studií, studií o dopadu a pokud toto rozhodnutí nepadne nyní, tak automobilový průmysl bude žít v neustále nejistotě až do roku 2013. Nebude vědět, co se bude dít poté. A to je podle našeho názoru asi to nejhorší, co se může stát. Většina národních úřadů hospodářské soutěži souhlasí, všem se tento návrh líbí a myslíme si, že přišla pravá chvíle, abychom skutečně rozhodli. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k dalším dvou řečníkům. Bude hovořit paní Sue Robinson a Hilary Sykes. Nevím, jak si chtějí rozdělit svoji prezentaci, takže prosím, kdokoliv z vás začne jako první, tak se odměte slova. Děkuji vám a přeji vám dobré odpoledne. Děkujeme vám za to, že jste nám eh, poskytli příležitost eh, vyjádřit názor dílerů, prodejců eh, k blokové výjimce. V rámci eh, prodejců eh, máme 380 tisíc podniků v Evropě eh, a zaměstnáme 2,8 milionů lidí, malých a středních podniků. To protažení výjimky do roku 2013 byla dobrá zpráva, děkujeme, ale byli jsme velice zklamáni návrhy těch změn. Pokud se podíváme na to, k čemu vedla stávající bloková výjimka, tak zajistila možnost multibrandingu. Eh, dealeři mohli eh, rozšiřovat své podniky, použít své odborné znalosti a rozšířit eh, riziko do více než jedné francízy, což jim pomohlo během recese. Bylo to ku prospěchu spotřebitelů, jak pokud jde o cenovou konkurenci, tak o, o volbu, o výběr. Také to prodejcům umožnilo lépe investovat a průměrná investice se pohybuje eh, dvě, kolem 2,5, od 2,5 do 3 milionů eh, za eh, jednu francízu. A to ještě před odpočtením nákladů na pracovní kapitál. Na dalším slajdu máte příklady. Pak, toto také, bloková výjimka také zajistila mm, možnost nebo větší dostupnost bez těmi, těchto opatření bychom bývali neexistovali. Bez toho prostředí, kterým, eh, který, eh, které, byly, eh, které bloková výjimka zajišťovala. Schopnost prodávat francízy, rozhodování sporů, výjimky nebo úprava pro ukončení nebo neobnovení francízy. V současné době musí výrobci jasně vysvětlit, Eh, proč končí eh, franšízu, tak aby bylo zřejmé, že nechtějí ohrozit eh, konkurenční chování. Tady se podívejte na cenovou konvergenci po posledním nařízení o blokové výjimce. I když si uvědomujeme, že to není jediný faktor, tak to sehrálo důležitou roli. Nová bloková výjimka nebo ten nový systém si myslíme, že je příliš volný, příliš vágní. Ve stávací době to nařízení má 88 stránek a jsou tam sektorově specifické pokyny, což velice pomáhá všem zúčastněným. To nové nařízení eh, je o 4% větší, je tam 106 stránek a jsou tam nové eh, zákonné nástroje, takže nevidíme, jakým způsobem to má být eh, lepší regulace. Výrobci eh, vozidel se tady dostávají znovu na místo eh, eh, řidiče a mohou omezovat konkurenci. Prodej vozidel je už stejný i jako prodej parfému nebo zemědělských strojů. Jedná se o příliš velké uvolnění upřímně řečeno. Eh, rovnováha a síly mezi výrobci a prodejci byla vždycky středem našeho zájmu. Komise chce hm, přijmout puristický hospodářský model a nepřihlíší k nerovnováze eh, hm, síly mezi eh, výrobci a prodejci. A to, jak to může být zneužito k neprospěchu spotřebitelů. Ta stávající, to stávající nařízení se hodně snažilo vyřešit tuto nerovnováhu a všechna tato tato opatření jsou nyní házena přes palubu. Tento vysoce teoretický přístup poškodí eh, zájmy spotřebitele. Bude tam nedostatek eh, činný výběr a nedostatek výběru a konkurence neprospěje eh, spotřebitelům. A nyní analogie. Pacient si právě vzal lék a zdá se, že se zlepšuje jeho stav, takže vezměme mu ten lék. To je prostě šílenství. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych také ráda eh, vyjádřila poděkování eh, za to, že eh, zde dnes mohu vystoupit. Já se budu zabývat tím etickým kodexem, který byl navržen organizací výrobců. A také otázkou toho, jestli posouzení konkurenčních podmínek na primárním trhu je vhodné před rokem 2013 nebo až někdy po něm. Co by organizace dílerů, eh, tedy prodejců, si myslíme, že je důležité přihlížet k nerovnováze eh, sil a ta, že byla vyřešena stávající blokovou výjimkou. Nejsou tam žádné oblasti, kde by eh, tento přístup mohl být přijat jinak, tak aby to prodejce mohlo donutit tlačit na hospodářskou soutěž například multibranding, přeshraniční prodej, použití eh, v levnějších, nicméně stejně kvalitních dílů ke snížení cen, eh, nezávislost dodavatelů eh, dílů a tak dále. Neexistuje žádné jiné místo, na kterém by tato opatření mm, se mohla opakovat v stávajícím režimu než eh, tím, že existuje sektorově specifické nařízení. Proto nás velice zklamává, že ta záchranní ochrana se nyní škrtá kvůli lepší regulaci. Ten nový eh, rámec eh, dává velkou důvěru výrobcům a tomu, že oni nebudou vykonávat svoji moc nad prodejci. Na rozdíl od toho, co nám tady říkal pan Greven, v potravinářských eh, řetězcích regulační orgány v Británii například teď po více než deseti eh, letech se snaží eh, prosadit dobrovolné etické kodexy a v vlastně zjišťují, že nefungují tam, kde je taková velká nerovnováha síly a vlastně vnucují tomuto sektoru systém ombudsmana, který eh, eh, zastupuje eh, ty potlačené dodavatele. My si myslíme, že podobná situace by mohla nastat i v našem sektoru. Důvod, proč to není čistě smluvní záležitost, je, že výrobci jsou schopni eh, velmi tlačit na prodejce nejenom svými smluvními podmínkami, ale dalšími eh, systémy, jako jsou bonusy a zejména eh, hrozby ukončení smlouvy a nebo nepovolení některých věcí, které je třeba si nechat povolit podle smlouvy. Když nějaký dealer chce prodat svou prodejnu, a jiný si nemůže koupit tuto prodejnu na základě e, e, tlaku, tak e, na základě tlaku výrobců, tak může vlastník přijít o svoji investici a rozhodně to nebude podněcovat investice do budoucna. A to jsou špatné zprávy pro spotřebitele, kteří oprávněně očekávají zlepšené, zlepšená zařízení a služby a vzdělávání a všechno, co souvisejí s ochranou eh, značky výrobce a s dobrým servisem. Zlepšený eh, etický kodex by mohl mít eh, být prospěšný, ale musí se týkat práva na převod a toho, že výrobci budou muset uvádět důvod vypovězení smlouvy, tak, aby to bylo všechno zcela průhledné. Bude to musí být vynutitelné, nesmí to být dobrovolné a musíme Eh, nesouhlasit s tím, že by to eh, bylo vynutitelné v úsoudu, docela jistě by nebylo. A pokud jde o znovu posouzení konkurenčních podmínek, na my, my si velice eh, vážíme úrovně angažovanosti komise a veškerých zainteresovaných stran na té naší cestě do dnešní situace. Bohužel jsme velice zklamáni, eh, že komise došla ke svým eh, závěrům mnohem dříve než eh, před květem 2008. Ona už se to rozmyslela na základě informací se sbíraných v letech 2002 až 2006. Uznáváme, že nebo tvrdíme, že tehdy to byla příliš raná fáze procesu přizpůsobování se na nové dealerům, novým svobodám Eh, tehdy eh, vlastně proběhl dotazník a bylo to eh, teprve po dvou letech plné platnosti stávajícího nařízení ve všech jeho ohledech. To je opravdu velmi předčasné k vyvození takovýchto závěrů a víme, že toto si myslí i SEKRA a celoevropský orgán prodejců. Když se teď podíváme na tu situaci, tak ty bezprecedentní podmínky v rámci globální ekonomiky, které vedly k Eh, tomu, i jako bylo šrotovné. A k tomu se ještě dostanu. Ale jenom vám dám některá čísla. Existuje eh, zhruba 4,3 milionu eh, zákazníků pro nové automobily na trhu a zdá se nám divné, že poté, co tyto lidé investovali do nových automobilů a stát je přitom podpořil, tak abychom uměle oddělili Eh, ty nákupy těchto lidí od trhu, kde si je budou nechat eh, servisovat. Ukazuje se, že tito eh, lidé jsou ze 60% starší než 60 let, ti, kteří si koupili auto za šrotovné a víme, že více než 50% těchto lidí nikdy nemělo nové auto předtím. Pokud se podíváme na spotřebitelskou lobby, která bude hovořit po nás, tak věříme, že oni uznají, že se jedná o eh, velice zranitelnou skupinu eh, lidí, má velké očekávání od eh, příslušné sítě poskytovatelů služeb a také očekávají, že výrobci budou moci, respektive takhle, my si myslíme, že spotřebitelé budou ohroženi tím, že eh, výrobci budou schopni eh, tlačit na eh, prodejce tak, jak se to navrhuje. My si tedy myslíme, že tento trh je třeba znovu posoudit ještě do roku 2013, předtím, než se uvolní ten režim. Jakmile se ten systém odbrzdí, jak se, se automobil odbrzdí a rozjede se z kopce, velice těžko už se zastavuje. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Uh, děkuji mnohokrát. A na závěr pohovoří Florian Kryt, kdo bude hovořit uh, o pohledu ze strany spotřebitelů. Prosím, paní Kryt. Dobré odpoledne, dámy a pánové, mnohokrát děkuji za pozvání FIA, kteří zastupují spotřebitele. Nejdříve mi dovolte, abych představila naši naši organizaci zastupujeme 79 eh, automobilových klubů eh, v Evropě a v podstatě pomáháme spotřebitelům, aby si vybírali automobily pomocí nejrůznějších eh, zkoušek, testů, pomáhají spotřebitelům, když mají problém na cestě, snaží se jim pomoci, zachránit je, také odpovídají na dotazy, které se týkají údržby a opravy. Čili jsme spotřebitelskou eh, organizací, která zastupuje zájmy spotřebitelů a zaměřujeme se právě na automobilový průmysl. Takže jsme se nejdříve zaměřili na revizi nařízení 14 z roku 2002 a spolu s Evropskou komisí jsme se zúčastnili eh, kulatého stolu skupiny na vysoké úrovni. Eh, spolupracovali jsme s paní komisařkou Cruz a zastupujeme spotřebitele v oblasti automobilů. Také jsme rádi, že nás právě výbor Econ několikrát vyslechl. Teď se dostáváme k dalšímu diapozitivu. V první řadě pro spotřebitele je automobil pro ně velice důležitý výdaj, je to výdaj číslo dvě, čili je důležité, proč nákup automobilů, což je velký výdaj, nemůžeme brát jako jakékoliv zboží, proč tady musíme mít konkrétní předpisy a pravidla. Čili musíme pokrývat legislativou jak primární, tak sekundární trh. Když se změní režim, když se prodlouží primární trh a jeho pravidla do roku 2013 a naopak se zavedou nová pravidla předpisy pro sekundární trh, tak to bude mít negativní dopad, protože to bude náročnější pro naše spotřebitele. Obáváme se, že bude menší konkurence, menší výběr a že naopak dojde ke zvýšení cen. Budu za chvíli trochu konkrétnější. Jenom bych chtěla zdůraznit jednu skutečnost obecně eh, velká volba nejen počtu automobilů, ale také možnost eh, údržby, opravy, čili musíme zachovat vysokou volbu na sekundárním i primárním trhu, což je trochu složité na pochopení pro naše spotřebitele. Dále budu hovořit o multi značkách. To je uh, věc, eh, kterou označila jinak komise i ostatní jako fenomen, který se změní. Větší soustředění na primárním trhu pro spotřebitele znamená, že budou muset jít dál, aby si koupili své auto. I když můžeme srovnat ceny na určitých úrovních prostřednictvím internetu, tak se jistě auto si chcete vyzkoušet, chcete si zkusit různé značky stejného produktu, což bude obtížnější, pokud budeme mít BER. Dále to bude mít dopad na prodej. Viděli jsme, že multi značky, jako například Kia, se dostali na trh, kde kam by se bývali nedostali, pokud by nefungovala bloková výjimka. A nyní se dostávám k argumentům, které zazněly. Situace se skutečně zlepšila od roku 2002 a jménem spotřebitelů by bylo znepokojivé, kdyby se systém změnil, protože zavedené změny byly prospěšné pro naše spotřebitele. Na sekundárním trhu zmizely místa prodeje, což vede také k autorizovaným servisním službám, čili jménem FIA Věříme, že bychom měli dát více času hodnocení té situace v oblasti více značek, multibrandingu. A uvědomujeme si, že změna pravidel může vést ke snížení konkurence, což může být neblahé pro spotřebitele. Na druhou stranu je tady další věc, která je pro nás důležitá, a to jsou záruky. Jak vidíte na tomto diapozitivu, tak rozlišujeme mezi právní zárukou a prodlouženou zárukou. Komise uznává, že existoval určitý problém v oblasti konkurence, protože někteří výrobci spíše dávali prodlouženou um, ehm, záruku, ale tato auto se musela, servis se musel poskytovat v rámci jejich sítě autorizovaných eh, servisů, čili co se týče prodloužené záruční doby, tak eh, musíme udělat vše pro to, aby spotřebitelé nezůstali někde vyset doslova na dálnici. Pokud se podíváme na další diapozitiv, tak Stávající návrh ze strany komise je řešit otázku záruk pomocí hlavních směrů. V podstatě nepokrývá veškeré potenciální problémy, které se týkají záruční doby. Pokud autorizovaný prodejce nabídne oddělený, oddělenou smlouvu na servis, údržbu, tak tady vzniká problém s tím, že se to neřeší v rámci BER, k jako určité omezení, protože i když se dohodneme, že MVBER se týká výrobců, tak eh, je to problematické. V podstatě tady musí být jasně řečeno, co je povoleno, co není povoleno, takže v těch tvrdých podmínkách, těch tvrdých zárukách bychom měli mít i tuto věc pokrytou v rámci MVBER. Další dodatečné služby poskytnuté spotřebitelům by mělo být eh, podměno tím, co se bude řešit v následné legislativě. Musíme tedy zajistit, aby na sekundárním trhu byla zajištěna konkurence, aby si spotřebitel mohl skutečně vybrat eh, v případě údržby a servisu, na koho se obrátí, čili se má obracet pouze na konkrétní síť. Také spotřebitelé jsou ochotní. Eh, si zajet, koupit automobil někam dál, ale nejsou už ochytni eh, jet 100 kilometrů někam, aby eh, udělali výměnu náhradního dílu. Čili potřebujeme mít konkurenční trh, ale také lokální trh a to nás lehce znepokojuje. A další věc jsou technické odborné informace. Přístup k technickým informacím je nutný. Je důležité, abychom měli konkurenční sekundární trh, protože se musíme zaměřit na informace v oblasti servisu a údržby. Dále se vracím k tomu, co říkal kolega. V podstatě stejné množství informací musí být dispozici autorizovaným prodejcům i na sekundárním trhu. Například lidé s otohovou službou budou muset potřebovat informace, aby mohli poskytnout servisní služby rozbitým automobilům. Čili nejen, že budeme dávat informace do běžných servisů, ale také musíme pomáhat odtahovým službám, aby tyto informace byly k dispozici pomocí internetu nebo v jiném formátu, což je nutné. Je nutné, aby i ten nezávislý sektor měl k dispozici dostatečné informace, nejen tedy autorizovaní prodejci a autorizované servisy. Dále přístup k technickým informacím, také chceme, aby komise řešila tento problém, aby tady byly přísnější omezení v rámci MV BER. Nyní se to řeší pouze v rámci těch hlavních směrů, které by ale měly být závazné. No, posílit tato opatření. A také nás znepokojuje, že technické informace, jejich definice, tak jak existují v Euro 5, Euro 5 není v rámci BER a byli bychom rádi, aby i tyto informace byly zavedeny do mini BER. Čili FIA v rámci našich spotřebitelů chce zajistit ehm, fungující sekundární trh, abychom během tří let do roku 2013 zhodnotili situaci v oblasti multibrandingu a abychom lépe řešili vertikální omezení na sekundárním trhu a chceme mít plné definice technických informací, které budou jednak v mini BER a také přísnější opatření v rámci záruk i služeb, abychom měli jistotu, že trh nabízí skutečně konkurenční nabídku všem spotřebitelům. Uh, Děkuji mnohokrát. Nyní se dostáváme k další části našeho programu, což je diskuse, otázky. Požádám Malcolma, protože má již připravené otázky, aby zahájil tyto diskuse a vyzvala bych ostatní členy našeho výboru, aby se obrátili na Silvi a přihlásili se o slovo. Děkuji, Sharon. A Nejdříve bych chtěl poděkovat vám a vašemu výboru za uspořádání tohoto eh, semináře. Eh, chtěl jsem, eh, aby existovala příležitost veřejně se podebatovat o těchto otázkách. Z pohledu našeho výboru my máme určité ohledy, které se týkají právě ochrany spotřebitelů. Máme také přímý zájem na, na otázkách, jako jsou technické informace a tak podobně. A proto já bych se ve svých otázkách chtěl zaměřit na tuto problematiku. Myslím si, že ten ohled na eh, spotřebitelskou problematiku je zcela zřejmý z eh, celé řady zajímavých eh, vstupů, které jsme dnes vyslechli. A ještě než se do toho pustíme, tak bych chtěl poznámit, že FIA i řada dalších spotřebitelských asociací eh, eh, upozornila komise na, přesně na, komisi přesně na tyto otázky, o kterých vy jste hovořila. A teď už se dostávám ke své první eh, věci a ta je možná taková obecnější a týká se tedy, a mohla by na to zareagovat komise i ostatní řečníci. Já jsem stejně jako řada dalších kolegů byl součástí velice rozsáhlé a dlouhé debaty o blokové výjimce v roce 2002. A jak všichni říkali, tehdy to byla radikální změna, všichni to uznávají. A z těch eh, údajů, eh, které byly předloženy, eh, jsme viděli, že všechny strany si myslí, že to byl úspěch. Já si myslím, že za prvé, že díleři zde říkají jednu důležitou věc a sice, že analýza komise a strategie eh, se zdá byla vytvořena ještě před eh, těmi zásadními změnami, které proběhly na tom trhu v několika posledních letech. A eh, čím jsou tyto změny zdány? Pokud já vím, tak spotřebitelé nežádají žádné změny. Výrobci nežádali žádné změny. Pokud já vím, tak Neexistuje tady žádná zásadní hospodářská dysfunkce v tom odvětví, která by se žádala změnu. Čili kde je ten veřejný zájem pro tuto změnu? A to si myslím, že je otázka zejména pro komisi. Protože vy tohle to předkládáte, ale já jsem zatím úplně přesně nepochopil, eh, jak to bude prospěšné veřejnosti, zejména eh, spotřebitelů, to, co navrhujete. Myslím si, že politicky Eh, můžeme být spokojeni, protože tady je opravdu, nebo musíme být si jistí s tím, že je opravdu tady otázka veřejného zájmu, než se do toho pustíme. Potom pokud jde o ochranu spotřebitelů, tak v prezentaci komise tam byla jedna zajímavá eh, věc, eh, na kterou jsem se chtěl zeptat. Stávající ustanovení o multibrandingu v praxi. Komise uvádí, že jsou tady nákladné eh, vysoké standardy prodeje a znevýhodňují prodejce a spotřebitele. Já myslím, že my není úplně, eh, že, jsme zde neslyšeli jasnou analýzu toho, proč je to nevýhodné. Ale bylo by eh, užitečné se také zeptat dealerů a spotřebitelů o těch na ty multibringové standardy protože a komise by nám také mohla říci, proč to navrhuje, protože potom nám bude zřejmé, jaké to má dopady nebo přínosy pro veřejný zájem. A potom poslední věc, paní předsedkyně, technické informace. Za prvé, domnívám se, že ty pojistky eh, v, na sekundárním trhu a jeho určité posílení jsou eh, vítané prvky tohoto návrhu a řada našich členů našeho výboru by to asi podpořila. Stejně jako tady na tomto výboru, ale chtěl bych se zeptat na ty technické informace, protože to je klíčová věc. Komise správně poukazuje na to, že v současné době je tady komplexní právní požadavek definující technické informace v nařízení, které eh, schválil výbor pro eh, životní prostředí. Já bych byl rád, aby komise nám eh, řekla, jestli si opravdu myslí, že eh, eh, vydání obecných zásad, což myslím komise jasně udělala, jestli vydávání obecných zásad vůbec bude moci stačit na to, aby úroveň tech, dostupných technických informací k automobilům a nekomerčním eh, vozidlům, eh, na které se nevztahuje, myslím, to nařízení z roku 2009, eh, byla dostatečná. A potom, pokud jde o ty obecné zásady, tak tady se jasně říká, že článek 1.1 nezavazuje poskytovat technické informace ve standardizovaném formátu nebo v definovaném technickém systému. Jedním z, problém, z problémů k přístupu technickým informacím, je to, že ty informace eh, lze použi- tedy podat tak, aby byly prakticky nepoužitelné pro nezávislé opraváře. To se teď vyřešilo u nových eh, mm, vozidel, ale tady podle toho by to tak nemělo být. Takže mohli byste vysvětlit, jak zajistíte, aby technické informace byly poskytovány eh, ke stejným eh, vozidlu, ke stávajícím vozidlům, eh, stejně tak jako k těm starším vozidlům? Děkuji. Myslím, Silvi, jestli chcete položit své otázky a potom ještě kdokoliv další, tak se prosím přihlašte a potom si necháme odpovědět. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měla víc otázek. První otázka se týká v podstatě toho, co právě řekl pan Harbr. Nerozumíme tomu, nebo nechápeme příčinu té vaší změny. Máme dojem, že jste vlast... tvrdíte, že jsou z důvody pro změnu legislativy a my jsme zcela tomu otevřeni, pokud tomu tak je, ale není to moc přesvědčivé. A za druhé, pokud by bylo potřeba něco změnit, tak nebylo by to spíš, abychom se snažili stimulovat nový typ a výroby automobilů tak, abychom směřovali k zelenější ekonomice, jak vyjádřil přání sám pan Barozo. Takže ještě jednou dejte nám legitimní důvod a jasné vysvětlení a možná budeme tedy více proto, abychom vás sledovali a souhlasili s vámi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že všichni asi budou muset odpovědět na to, co zde nanesl Malcolm, takže možná projdeme panelem ve stejném pořadí. Máme tady i jiné zástupce z komise, pokud chcete dát slovo jménem komise někomu jinému, tak eh, je to pro nás přijatelné. Takže prosím, nejdříve má slovo komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já rád využiji této příležitosti. Chtěl bych eh, řešit otázku technických informací na sekundárním trhu, což byla poslední otázka pana Harbora. Ano, v rámci těch hlavních směrů bude to dodatečné, eh, dostatečné. Odpověď je negativní, protože musíme zajistit prosazování. Jak víte, v roku 2007 jsme se obrátili na čtyři výrobce automobilů v rámci soudního sporu. V rámci stávajícího řešení je to takzvané eh, ta tvrdá podmínka. Čili co se týče prosazování konkurence, tak eh, musíme vycházet z těchto konkrétních případů a ne přílišné regulace. Čili nesmíme si myslet, že to tvrdé prosazování to všechno zachrání. Bohužel tomu tak není. Já bych byl velice pro, kdyby jednoduchá eh, legislativní práce by nám pomohla, ale není tomu tak. Musíme brát v potaz také právní prosazování, což chceme toto vynucování zajistit a pochopitelně výrobci na sekundárním trhu to nemají rádi. Snížili jsme určité Prahy ze 100% na 30%, čili prosazování bude jednodušší a pokud to bude nutné, tak budeme zajišťovat prosazování, aby i na sekundárním trhu byly poskytovány technické informace. Naprosto souhlasíme s vaším výborem, se spotřebiteli, nezávislými obraváři, že výrobci musí splňovat tento požadavek, ale věříme, že to nebude eh, prosazováno v rámci těch tvrdých podmínek, ale skutečného prosazování. Čili eh, teď ta vaše první otázka, proč dochází k této změně? Možná mý kolegové mě doplní, ale jsme přesvědčeni také, jak řada z vás poznamenala, že na sekundárním trhu potřebujeme silnější prosazování, posílení především zájmů spotřebitelů. Když si chceme koupit auto, tak máme řadu nových automobilů, vlastně nám nabízejí nejrůznější akce, ale za pár let se obrátíte na utrzovaného prodejce, chcete vyměnit olej a najednou musíte platit ohromné účty, čili věříme, že na sekundárním trhu evropští občané musí mít eh, lepší nabídky, čili navrhujeme především zásadní změny na sekundárním trhu, tak jak bylo řečeno. Co se týče primárních trhů, tak eh, naše šetření na trhu, které jsme zahájili roku 2006, tak eh, otázka zní, zda tady jsou další náklady eh, placené ze strany autorizovaných eh, prodejců. Čili v podstatě bylo řečeno, že autorizovaní prodejci nemohou kontrolovat trh do té míry tak, jak by si přáli. Je tady ten princip multibrandingu, čili myslíme si, že dnes Nemůžeme říci, že na trhu výrobci automobilů, eh, to znamená nových aut, budou řídit situaci. Známe, jaká je kapacita na trhu, víme, že měli problémy ještě před ekonomickou krizí, mají velké problémy s prodejem aut, čili v jejich zájmu je, aby měli vysoce efektivní síť autorizovaných prodejen, distribuční síť, která bude Eh, efektivní, která bude výhodná pro prodejce, takže pevně věříme, že systém na primárním trhu bude díky tomu flexibilnější, takže jak díleři, tak výrobci spolu najdou efektivnější způsob, jak dodávat automobily. Možná víte, že náklady distribuce je asi 30 ceny nového automobilu. 30 čili tam můžeme hodně ušetřit nejen náklady na straně výrobce a nejen výroby a montáže strojů, ale také na straně distribuce. Čili zde bychom chtěli zavést větší flexibilitu, která bude výhodná jednak pro nás, pro ekonomiku, pro evropské občany. Děkuji. Um, Děkuji mnohokrát a nyní bych ráda předala slovo zástupců výrobců automobilů. Ano, stručně, já si myslím, že není asi na mě, abych hovořil o veřejném zájmu, co se týče tohoto návrhu, to je spíše na komisi, ale z hlediska automobilového promyslu se na to díváme následovně. Automobilový průmysl je dnes regulován prostřednictvím blokových výjimek, které jsou mnohem detailnější, které jsou mnohem předpisovější a omezující než obecné nařízení, které řídí jiné sektory. A upřímně řečeno nevíme proč. Protože, jak již jsem říkal, pokud analyzujete automobilový trh, tak nenajdete žádné zásadní problémy v oblasti konkurence, co se týče prodeje automobilů, které by neexistovaly na jiných trzích. Takže si myslíme, že je to otázka určité regulace, která je uplatňována v našem sektoru, ale nevidíme důvod, proč bychom měli podléhat těmto nařízením, která se mají zavést. Stávající, problémy se stávající regulací stávajícím nařízením se týkají toho, že jsou tady dodatečné náklady. O tom se zmínil zástupce komise, to je asi pravda, nemohu hovořit jménem jednotlivých výrobců automobilů, ale asi dobře víte, že nemají problém obecně s multibrandingem, zcela jistě nemají problém s tím, že jejich značky se prodávají ve stejné prodejně s jinými značkami. Co se jim moc nelíbí, je, že různé značky se prodávají ve stejné prodejně, protože tím se rozmělňuje jejich značka. Je tam určitý problém, že ten prodejce vlastně přetáhne toho zájemce z jedné značky na jinou značku, protože bude mít svůj osobní zájem, aby se ta druhý typ vozidla eh, prodal, tam asi vidí určitý problém, ale nejsou proti multibrandingu obecně. Někteří by chtěli zvýšit standardy pro autorizované eh, prodejce, aby eh, měli větší problémy s takovýmto prodejem, aby se zvýšily standardy. A na závěr, co se týče eh, informací o údržbě a opravách, z právního hlediska tady není žádný rozdíl. Pokud tato pravidla budou v legislativě o homologaci nebo ve blokové výjimce nebo v hlavních pokynech, tak to neznamená žádný rozdíl. Je to hlavně otázka vymáhání. A jako v minulosti jsme viděli, že například komise zaznamenala problémy s informacemi o servisy, tak je to článek 101, kde musíme učinit určité kroky a pokud použijeme článek ze smlouvy, tak ať už je právní základ jakýkoliv, tak musíme vycházet potom ze znění tohoto konkrétního článku. Čili žádný rozdíl tady není. Co se týče standardizovaného formátu, myslíme si, že v případě všech nových automobilů, tak se neustále vytváří standard, ještě nebyl vytvořen, čili SEN, standardizovaný úřad eh, připravuje tuto standardizaci, je to jednak pro Euro 5 a následné typy. Co se týče starších automobilů, myslíme si, že není možné, abychom měnili informace, které poskytujeme v tuto chvíli servisním službám, opravářům. V podstatě je to pro automobily, které byly vyráběny před 10-15 lety a nebylo by rozumné žádat, aby vše bylo aktualizováno eh, v souladu s eh, tímto novým standardem. Ale tyto informace, které jsou již nyní k dispozici, taky mohou použít nezávislí odpaváři a budou je takto používat i v budoucnosti. Čili tady nevidíme žádný problém. Děkuji. Děkuji. A někdo nyní za maloobchodníky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Hilary Sykes jménem prodejců. Já bych eh, možná se teď postavila proti tomu číslu, eh, které se obecně uznává, nicméně už hodně zastaralo. A sice, že 30% nákladů nebo ceny vozidla je dáno v náklady na distribuci. Toto číslo se používá od roku asi 1999 a ukazuje to eh, nám mm, jenom, jak máme pravdu v tom, že je třeba posoudit dynamické eh, podmínky na trhu. My si myslíme, eh, že tohle už dávno není pravda. Dále pokud jde o multibranding. Možnost toto provádět existuje prakticky jenom dva roky. Hodnotící zpráva ukazuje, že to zatím eh, díleři mnoho nedělají. Eh, poslední eh, informace ovšem ukazují z, roku, z listopadu minulého roku z Německa, že 68% německých dílerů už má více značek. A jsou k tomu dané jasné důvody, proč je to tedy ve prospěch spotřebitelů ve stávající hospodářské situaci. Potom eh, řada interních nákladů, jako počítačové systémy, určité typy školení, eh, budova, eh, síťová odvětví. To lze se lépe platit z více různých linií výnosu. Pokud jste zastupcem více značek a pokud je to věmce v jedné prodejně, ve vedlejší prodejně nebo v prodejně přes ulici, tak to znamená, že jste lépe jako díleři v izolováni před eh, ekonomickými tlaky, protože když máte jednu eh, dobře fungující značku, tak můžete eh, zastupovat i ostatní značky, kterým se zrovna tolik nedaří na místním trhu, až do té doby, dokud se nezlepší hospodářské podniky. To si myslím, že je přínos pro spotřebitele. Ty nové návrhy nás nejen vrátí o krok zpátky, to znamená, že budou muset existovat zdi mezi jednotlivými značkami, spíš aby byly, než aby byly v jedné prodejně. Dokonce budeme o dva kroky zpátky. Bude třeba eh, oddělených budov, dokonce i oddělených lokalit. A v tom režimu před rokem 2002 bylo třeba mít eh, oddělené právní subjekty. Představte si, jak obrovsky by eh, narostly regulačních náklady podnikům, Dokážete si představit, kdo zaplatí tyto náklady? Eh, zákazníci v konečných cenách. Takže eh, potom, pokud eh, multibranding vedl k nárůstu nákladů, tak ano, lze to připustit, protože výrobci chtějí oddělovat své nebo vydělovat své značky a říkat, že jsou lepší než ostatní značky. Ovšem tržní síly řídí to, eh, do jaké míry výrobci mohou požadovat po dílerech investice. Protože pokud sousedíte s eh, nějakou novou značkou, tak vás to možná eh, méně znepokojuje, než když sousedíte s nějakou etablovanou značkou. Obyčejně se stává to, že nové značky jako Kia a Hyundai začnou s poměrně nízkými standardy korporátního brandingu a potom zvyšují eh, své standardy eh, s rostoucím podílem na trhu. Tam se promítají tržní cíly, ale když je hospodářský propad, tak je eh, v zájmu všech značek, aby mohly působit vedle sebe. A nesmí to podvazovat výrobce a spotřebitelé potom nezačnou trpět Eh, vymizením eh, konkurence mezi značkami nebo i uvnitř značek. Ještě jedna závěrečná věc, pokud jde o ty černé pasažéry, o tom, že se někdo veze na ničím eh, jiných investicích. Když se podíváte na 2,5 milionu až 3 miliony euro k otevření plnohodnotného servisu a prodejny, a to ještě předtím, než si musíte nakoupit automobily a mm, vyškolit lidi, tak eh, je to investice dílera. A pokud máte výrobce, kteří eh, používají multirendingy jako eh, výmluvu k tomu, aby navýšili všechny ty náklady na vydělení značky, tak tady vezou spíše výrobci a ne eh, prodejci. Samozřejmě tomu lze eh, zabránit, eh, tomu, že se někdo veze na někom jiném, tím, že se umožní prodej solové značky na počátku nějakého období u nových značek, ale u všech etablovaných značek komisař Monty chtěl, aby a my si myslíme, že to je i nadále v zájmu spotřebitelů, aby spotřebitelé měli na místě, na jednom místě nebo na sousedních místech výběr, aniž by e, byly e, navýšeny náklady kvůli a sníženy standardy. Děkuji vám. Jan Kate, jestli e, jste tu něco chtěl. Ještě se vrátím k tomu, co říkala komise k multibrandingu. Samozřejmě je pravda, že to narušení značky by mohlo být určitým problémem u eh, míst, kde je více značek najednou. Ovšem uvědomme si, že multibranding v jedné prodejně není jediná možnost, eh, kterou eh, lze mít. Můžete mít různé prodejny, můžete mít různé prodejny v různém, tedy na několika místech ve městě, ve stejné zemi. Existuje celá řada, celá řada řešení. Já jsem překvapena, že Eh, multibranding by měl vůbec vést k navýšení nákladů eh, pro spotřebitele. Eh, když komise říká, že se to slovo sotva chytlo, tak to je mi trošku divné. A potom k těm technickým informacím. Já souhlasím s tím, že ty obecné zásady jsou závazné z právního hlediska, jsou stejně důležité jako MBR, ale tvrdím, že tvrdé výjimky nebo tvrdá omezení by mohla vést k nějakým soudním případům. Jejich řešení bude trvat rok a půl a dva roky a bude to velice nákladné pro podniky na sekundárním trhu s pěti zaměstnance, kteří, které si nemohou dovolit eh, právníky a může to skončit až u um, soudního dvora. Čili já si myslím, že když tam dáme tvrdou výjimku, tak bychom mohli eh, zabránit eh, navýšení nákladů pro malé a střední podniky, které už jsou tak jako tak v těžké situaci. Dobrá, děkuji vám. A teď tady máme celé eh, řady zájemců. Pervanš Beres a Jürgen Klut. Jestli ještě někdo, tak se prosím přihlašte. Já vyhám... Děkuji. Ano, teď jsme slyšeli něco o hospodářské soutěži, o snižování nákladů, a mě by zajímalo, Zda je nějaké hodnocení pro to tak, jak se tato změna, která je navrhovaná, projeví také na straně zaměstnanosti, to znamená ve v obchodním odvětví, ve výrobním odvětví, to znamená, protože někde ty náklady se zase musí projevit, takže moje otázka, jak se to bude projevovat na straně zaměstnanosti, tedy pracovních míst a možná jako druhá a třetí krátká otázka, Možná by se mělo něco také říci, jak se to projeví na kvalitě výrobku. Stále zde a to slyšíme, ale rád bych získal nějaké informace. Jsou lidé, kteří říkají, ano, druhá varianta snižování nákladů může spočívat v tom, že vlastně sáhneme k produktům, které nemají tak vysokou kvalitu, jako ty původní originální výrobky, takže to by ale zase mohlo vést k určitým pochybnostem, v ohohle, pokud jde o, o bezpečnost, takže já bych chtěl vidět, jak tady toto hodnocení v tomto směru vypadá. Děkuji. Pervanš Beres. Děkuji. Já bych měla zejména otázku na komisi E, určitým způsobem je to vlastně ve smyslu toho, co říkal náš kolega komise, když působí v legislativní oblasti v, na úrovni kolegia, tak si myslím, že je důležité zapojit tuto legislativu do celkové strategie a celkového přístupu komisi. komise. Z tohoto hlediska myslím si, že jsou zde tři rozměry u tohoto podkladu. Za prvé nezávisle na způsobu prodeje. V automobilovém odvětví je zde otázka zdraví podmínek a podmínek nadkapacity automobilového průmyslu na evropské úrovni, zejména v období krize a jaký je tedy potenciální dopad této legislativy aby vlastně Evropská unie mohla v konečné fázi mít odvětví které by bylo životaschopné a efektivní. A druhý rozměr, který se mi zdá kritický, to je samozřejmě otázka zaměstnanosti, protože každý z odborníků nebo z našich hostů se zde zmínil o e, záležitostech a o obovách spotřebitelů, ale v prostředí, ve kterém dnes žijeme, v Evropě, a zde zcela souhlasím s kolegou, když se hovoří o automobilovém odvětví, tak ta první obava je otázka zaměstnanosti pracovních míst protože ty prodávané výrobky, prodávané na území Evropské unie, jsou vlastně v regio- skoncentrované v určitých regionech, kde ta situace je kritická. Takže myslím si, že komise provede v určitém okamžiku hodnocení dopadů, jak se požaduje a jestli to hodnocení dopadů bylo provedeno v tom smyslu povinnosti vyplývajících z Lisabonské smlouvy a pokud ano, tak jaké, jaká čísla, jaké údaje vyčíslené vyplývají z této analýzy, konkrétně jaký je sociální dopad této legislativy. A neříkejte, že sociální věc je to, že lidé si budou kupovat levnější auta. Ten sociální dopad to je zejména otázka, kolik pracovních míst se vytvoří, kolik se zruší, jaký to bude mít dopad na území a tak dále. A třetí ob obava. To je také otázka, která zde již zazněla, ale na kterou jste neodpověděli. Když se podívám na to, jaký je hlavní směr komise dnes, a myslím si, že každý z nás to ví, tak je to obava, pokud jde o udržitelný rozvoj. Zítra chceme mít možná méně aut, možná rozvíjet více hromadnou dopravu, anebo auta, která méně znečišťují. Jakým způsobem tato legislativa přispěje k tomuto cíli aktualizovanému eh, spočívajícího v udržitelném rozvoji? Děkuji. Thank you. I've got two more people. Děkuji. Máme další dva řečníky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Má otázka je na komisi, ale také na ostatní zástupce. Jak tyto změny budou ovlivňovat zemi, která má malý počet eh, distributorů a má tam vysoké ceny za jednak automobily, za palivo a jakým způsobem to ovlivní následného prodejce. Hovořím o Finsku. My se nacházíme v takové situaci, že když další prodejce nebude mít možnost prodávat několik značek dohromady, tak spotřebitel nebude mít možnost to porovnat mezi automobily, například na severu Finska, mezi jednotlivými prodejci máme vzdálenost více než 100 kilometrů, takže tam mají spotřebitelé velice omezené možnosti výběru. Děkuji. Andrá Schwab. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl v podstatě navážu těmi otázkami na to, co se ptala teď kolegyně. Ani tak ne. Hovoří se o propagaci určitých aut příznivých k životnímu prostředí, ale jde zde spíše o jasnou, spravedlivou rovnováhu mezi zámět, zájmy výrobců automobilů a to samozřejmě s tím souvisejí pracovní místa a jejich množství. A na druhé straně jde o otázky, jakou pozici budou mít ti smluv, smluvní prodajci, protože s tím také souvisejí pracovní místa ve srovnání s, ve, s výrobci. A zde musím říci, a o tom už hovořil pan Harbour, že já jako z hlediska spotřebitelů, ale také spravedlivé rovnováhy mezi prodejci a výrobci, nejsem přesvědčen, že tato rovnováha v roce 2002, která byla nalezena v tom nařízení ovšem, že by byla tedy tak špatná, konkrétně to, co dnes, že, že by to, co dnes komise navrhuje, bylo o tolik lepší. Mám a ty argumenty se nezdají skutečně přesvědčivé, že tato změna by byla skutečně nutná. Proto mám otázku na pana Grevena zda tedy skutečně ta spravedlivá rovnováha zde zůstává zachována, anebo zda se to připravuje ta strategie u těch prodejců eh, s více značkami a zda je tedy ta rovnováha nebo poměr závislosti mezi výrobci a prodejci, zda tedy tato spravedlivá rovnováha bude zajištěna i v budoucnosti. Děkuji. Uh, že, zdá se, že se všichni probudili. Mám paní Rašidu Daty, ještě dalšího kolegu. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dosud to nařízení fungovalo dobře. Ale je potřeba rozlišovat zejména mezi tím primárním trhem a sekundárním trhem. A je zapotřebí, aby ta pravidla byla konsistentní v, v oblasti hospodářské soutěže. Co by mě zajímalo, tak to jsou ty ekonomické dopady. Hovořilo se zde o rovno, rovnováze mezi výrobci a prodejci. Já spíš mám na mysli ty spotřebitele. Bude zde jiná uh, prodejní cena? A pokud se týká poprodejního servisu, tak změní to nějak možnost eh, výběru pro spotřebitele a potom je zde další významný aspekt, pokud jde o oblast působnosti toho, toho nového nařízení, tak by tam mohlo dojít k určité technologické změně, protože je zde ten systém sítě, která by se nemohla vytvářet, tedy jak vlastně toto, ten nový rámec se dá spojit s technologickou změnou. Děkuji. Paní Rašida Daty. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručná. Již se o tom tématu hovořilo v listopadu nebo prosinci loňského roku a mnoho se nás žádalo komisi, aby skutečně zpracovalo tuto studii hodnocení dopadu, která by byla daleko přesnější než na té první schůzi dnes. Ty údaje, které z toho vyplývají, Není to skutečně velmi přesná studie hodnocení dopadu o zaměstnanosti, o výrobě, zejména v oblasti krize. Neměli bychom přehodnotit to odvětví, zejména v období krize se všemi opatřeními, která byla přijata v, oblasti plánu obnovy, zejména šrot pokud jde o šrotovné například, protože to rekonfiguruje automobilové odvětví, ale také s, pomoc, s pomocí podporami pro výrobu elektromobilů. Takže to jsou ty otázky, které dnes z toho vyplývají, jsou ty stejné, které jsme před několika měsíci položili komisi, aby se právě vyjasnil ten dopad na zaměstnanost. Já vím, že ten sociální dopad se netýká pouze spotřeby, ale je to právě také ta vlna propouštění, jaké tedy budou tyto dopady. A myslím si, že odpovědi nejsou tak přesné s touto výjimkou. Děkuji. Ještě um, někdo další? Nikoho nevidím? Myslím, že opět požádáme panelisty. Celá řada otázek zazněla především na komisi. Jedna z věcí, která je patrná, že potřebujeme asi více času, jednak bychom měli diskutovat více předtím, než padne termín a potřebujeme asi více času na samotný seminář. Ale nyní bych se obrátila tady na zástupce komise. Máme přibližně 20 minut, čili 5 minut pro každého. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je tady celá řada jiných zainteresovaných stran, které dnes nejsou přítomní. Je to velice komplexní oblast. Jak již bylo řečeno, bavili jsme se o tom loni v říjnu. Přinesli jsem veškeré studie, veškerou dokumentaci, hodnocení dopadu. Jsou to velice objemné dokumenty a Jedna z nich je skutečně studie o dopadu, velice důkladná, která také nabízí nejrůznější alternativy, která se zabývá otázkou dopadu na oblast pracovních míst, na celou oblast výrobců automobilů, autorizovaných prodejců, také se řeší otázka malých a středních podniků, nejen tedy výrobců, ale také distributorů. Čili později možná požádám kolegy, aby vás odkázali na jednotlivé kapitoly v této studii. Byla vydána v loňském roce, byla poskytnuta Evropskému parlamentu. Chtěl bych vás ujistit, že ano, opravdu veškeré tyto otázky, problémy byly vzaty v potaz a my jsme přesvědčeni, abychom měli schopný automobilový průmysl v Evropě, protože je to důležité pro náš vývoz. Abychom měli dobrý průmysl, tak musí fungovat na všech úrovních, na eh, úrovni výroby aut, montáže aut, prodeje, distribuce v mezi značkami, ale i v rámci jedné značky, to znamená, když díleři prodávají jeden typ značek nebo více značek. Co se týče bezpečnosti, to můžeme řešit z dlouhodobého hlediska pouze za předpokladu, že zde bude skutečná konkurence. Musíme začít s výzkumem a rozvojem. Čili věříme, že výrobci i autorizovaní prodejci jsou na jedné lodi. Nejsou to nepřátelé, možná se nedovedou shodnout na daném režimu, nicméně jsou na sobě vzájemně závislí. Ať už se jedná o Finsko, kde multibranding je asi nutný, protože pokud by jeden prodejce prodával jednu značku, tak by asi nepřežil, takže věřím, že ostatní výrobci nemají nic proti tomu, že se tam prodávají různé značky, protože je to v zájmu všech, aby to tam takto fungovalo v Německu, když máte příliš mnoho značek, které se prodávají najednou, pokud tam máte kvalitní výrobce jako Mercedes, tak ten prodává pomocí vertikálních autorizovaných prodejen nebo svých vlastních prodejen, protože nechtějí, aby se rozmělňovali s jinými značkami. Chceme, aby tedy tržní síly přizpůsobily efektivním způsobem distribuci a to bude zajištěno pomocí dialogu mezi výrobci aut a autorizovanými prodejci. Bez pochyby evropští výrobci automobilů eh, řeší celou řadu problémů, jsou pod velkým tlakem, musí vyrábět elektrická vozidla, zelená eh, vozidla, je to otázka kapacity, mají velice nízké prodeje, čili je důležité tak, aby zachovali pracovní místa aby se neobraceli eh, na státní pomoc, čili musí najít konkurenční způsob, jak vyrábět a prodávat automobily. To znamená, že na primárním trhu chceme zajistit větší flexibilitu. Musíme také myslet na nezávislé servisy a opravny zajišťují 50 tohoto trhu, což jsou malé a střední podniky. Znamená to řadu pracovních míst a mají problémy, které jsme zjistili, například přístup k technickým informacím, přístup k náhradním dílům. Myslíme si, že to je v zájmu také spotřebitelů malých středních podniků, nezávislých opraven. Myslíme si, že jim musíme pomoci. Já doufám, že jsem odpověděl na většinu vašich dotazů. Možná se obrátím na své kolegy. Chce někdo říci pár slov k multibrandingu? Uh, <laughs> tak mě už zbývá 10 sekund tady z těch pěti minut. Tak akorát eh, telegraficky eh, vám připomenu, jednu věc, která se zatím zehazněla. Ve stávajícím eh, režimu multibrandingu ta pravidla nedávají právo prodejcům mít více značek, jenom se tam eh, zajišťuje možnost komise případ po případu eh, přeskoumat kontrakty, které nutí jednu značku konkrétní síti. Nový systém má vytvořit systém, kde a priori to nařízení omezuje výrobce eh, automobilů, což by vlastně vedlo k, tam, kde to vede k větším nákladům. Pan Sanchez se ptal na spotřebitele. Španělská asociace eh, prodejců ukazuje, že to vede k 20% eh, nákladu na distribuci ta bloková výjimka. A teď chceme tedy eh, mít ex post systém řešení problémů, které by mohly vzniknout, které by mohly eh, vzniknout po stažení blokové výjimky, tam, kde by to ovlivnilo spotřebitele. Pokud jde o zaměstnanost, a tam už to dořeknu, my jsme pečlivě vyvážili čtyři možnosti, jednu proti druhé, pokud jde o eh, dopad na zaměstnanost. A všechny ty scénáře mají stejný dopad protože všechny ty čtyři možnosti, které jsme zvažovali, nepočítali s odklonem od základního systému, se kterým všichni eh, souhlasí, a sice kvantitativní selektivní distribuce. Eh, díleři ji chtějí mít, výrobci eh, v automobilu také. Samozřejmě ten systém má své výjimky prodejci jsou tak chráněni proti eh, tříštění konkurence. Existuje omezený počet tedy prodejců a tím oni jsou chráněni. To je ta kvantitativnost. Ale tím eh, a nyní tedy eh, přinášíme možnost měnit ta čísla kdykoliv. Bylo tomu vlastně tak i v minulosti je tomu tak ve blokové jímce a tam se to vlastně měnit nebude, takže ten systém zůstává zachovaný. Děkuji. Za výrobce by se někdo vyslovil? Jenom velice stručně. Pokud jde o dopad, který může eh, ta změna mít na eh, mobilitu, eh, v výrobu zaměstnanost, elektrická vozidla, asi eh, všechny odpovědi nenajdeme v posouzení dopadů, ale to je asi tím, že velice těžko se posuzuje, jaké přesné dopady to může mít. Osobně vám akorát můžu říci, že toto nařízení zcela neovlivní výrobu vozidel, vývoj elektrických vozidel a mm, trvalé mobility nebo udržitelné mobility, protože o to tam vůbec nejde pokud výrobci budou eh, prodávat, tedy dělat elektrická vozidla a také prodejci budou prodávat. A tady se tomu nezabraňuje, takže tohle je opravdu relevantní. Pokud jde o dopad na zaměstnanost, tak tam si také myslím, že je velice omezený. Samozřejmě je pravda, že je velice málo výrobců eh, vozidel, eh, kteří mají nějaké velké zisky v současné době, pravděpodobně prodejců také. Jsme v sektoru, který obecně nevytváří velké zisky. I před krizí bylo málo prodejců, kteří hodně vydělávali, takže s tím musíme něco dělat a to společně. Ale pokud by někteří prodejci zkrachovali v nadcházejících letech, tak to nebude souviset s bokou výjimkou, ale, eh, kvůli tomu, ale s tím, že neprodají dostatek automobilů, protože nej, není slečná poptávka. Takže to bude skutečný důvod eh, ztráty pracovních příležitostí. My si myslíme, že tohle je navzdory všemu eh, důležitý návrh, protože eh, omezuje určitá, určité věci, určitá omezení stávajícího nařízení, které nás odlišují od jiných sektorů. Pokud výrobci vozidel budou mít větší vliv na tvorbu prodejní sítě, tak si myslíme, že to pomůže, protože Eh, síť eh, prodejců, stejně tak eh, i jako zbytek sektoru, je pod takovým tlakem, že musíme hledat řešení. A nemyslím si, že by bylo dobrý nápad, že když nechat tedy hledání těch řešení na jednotlivých dílerech, protože oni by si hledali řešení, která budou dobrá pro ně, ale ne pro celou síť. A my musíme zajistit síť, která bude obsluhovat zákazníky k jejich prospěchu. Takže my nepřipravujeme eh, výpovědi všem dealerům. Snažíme se nalézt řešení tak, abychom měli dost dealerů pro prodej našich produktů. Všichni eh, máme zájem na tom, abychom měli eh, dobré výkonné dealery. Takže tady nemůže nastat omyl v této věci. Velice stručně poslední věc. Dopad na země, jako je Finsko. Pokud jde o multibranding, tak jak jsem to říkal předtím, ve Finsku typicky jsme měli hodně multibrandingu ještě před blokovou výjimkou. Potom eh, toho bylo hodně za různých jiných nařízení. A vzhledem k eh, tomu, jak ta země vypadá, tak eh, si lze představovat, že i do budoucna tam multibranding přetrvá, protože výrobci si prostě nemohou dovolit své vlastní exkluzivní sítě v zemi, jako je Finsko. To platí pro většinu Skandinávie obecně. Děkuji vám. Děkuji vám. A za automobilový průmysl, za skupinu opravářů. Velice stručně, paní předsedkyně, my obecně říkáme, že je v zájmu výrobců i prodejců, i zaměstnanců a spotřebitelů mít zdravé sítě selektivní distribuce, protože si to zaslouží kvalita a hodnota produktu. A obyčejně je to v zájmu všech těchto aktérů, aby ta síť dealerů dostatečně eh, vydělávala na svých investicích, aby mohla zaměstnat dost lidí, kteří by poskytovali kvalitní služby eh, spotřebitelům. My navrhujeme, aby eh, ten navrhovaný regulační rámec narušil, nebo aby nenarušil tu poměrně delikátní rovnováhu, eh, které bylo dosaženo. A my říkáme, že ten návrh eh, víceméně ignoruje tu masivní dotaci, eh, která existuje mezi tím sekundárním trhem opraven a tím primárním trhem. A jak všichni říkají, ten první trh je mimořádně stlačený a marže jsou tam mm, malé. Pokud je o ten primární trh a, a o rozhodování o tom, jak velké budou prodejní sítě, tak tam je určité riziko, že někteří provozovatelé tam přijdou o e, podniky a, a i v primárním, i v sekundárním trhu e, e, aktéři, kteří by mohli vytvářet konkurenční tlak, přijdou o práci. A ti nově příchozí budou mít velice obtížné, eh, aby eh, udrželi eh, se v nastalé konkurenci. Ti, kteří chtějí vstoupit na trhu, možná i z neevropských zemí, ti, kteří vytváří elektrické automobily nebo elektromobily, budou mít problém dostat se na prodejní trh, pokud e, nebudou moci spojovat své značky e, s nikým bez požehnání výrobců. Děkuji. Další, prosím. Já bych se ještě vrátila k více značkám ve Finsku. Tam to v zásadě nemá problém. Nicméně máme společný trh a doufám, že spotřebitelé budou mít e, stejnou příležitost koupit si auta různých značek, aniž by museli jezdit daleko. Jak jsem říkala, BRB v současné době dává menší, eh, nebo zajišťuje menší výběr a je tady riziko, že vzrostou ceny. Já si myslím, že nelze spolehat jenom na dobrovolné eh, dohody. Pokud jde o sekundární trh, tak tam jsou stále obtíže, na tom se všichni shodují. A jenom bych chtěl eh, dodat těm, kteří se obávají o pracovní místa a zaměstnanost, tak Eh, ten sekundární trh zajišťuje místní pracovní místa, která nelze eh, relokalizovat. Eh, jsou místní, jsou ve vašich regionech, ve vašich zemích a tam zůstanou. Takže já bych také doporučila, aby všichni zvážili celý automobilový řetězec, protože víme, že výrobci mají problémy, ovšem uvědomíme si, že je tady celý řetězec dalších a sekundární trh je důležitý nejenom pro spotřebitele, ale také pro místní zaměstnanost. Úplně závěrem bych řekla, že FAE by rada zajistila právo spotřebitelů na bezpečnou, čistou a cenově dostupnou mobilitu. Proto potřebujeme mít pravidla pro budoucnost i pro sekundární trh a jsme rádi, že ta pravidla budou e, platit už od 1. června tohoto e, roku. A pokud e, jde o to, proč revidovat blokovou výjimku už teď, samozřejmě narůstaly problémy, eh, vzhledem k tomu, že auta jsou eh, stále více počítače na kolech. Takže ty technické informace vlastně nestačily k pokrytí všech aspektů, které eh, trápí spotřebitele. Takže závěrem bych akorát řekla, že pro nás by bylo nezbytné mít plnohodnotou definici technických informací v příštím mini-BR a stejně tak definici eh, záruk a také možnost zajistit eh, multibranding. Děkuji. Thank you very much. Eh. Děkuji mnohokrát. Ještě Malcolm mě požádal, aby mohl naši diskusi schrnout, takže mu ráda předám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě, jak již bylo řečeno, je tady celá řada důležitých věcí, které se dostali na povrch a máme málo času. Také váš výbor připravuje usnesení, takže bude dobré i k němu přispět. Pokud se mohu vrátit eh, k celému směru naší diskuse a také veřejného zájmu, proč máme zajistit tyto změny. Já si myslím, že to bylo náležitě vysvětleno, ale jedna věc, která asi nezazněla, komise říkala, a také výrobci říkali, že chtějí větší flexibilitu, aby byla zajištěna distribuce, protože to by mělo být v zájmu všeobecné ekonomiky a teď se vracím k tomu, co říkali kolegové o konkurenceschopnosti. Co se týče autorizovaných prodejců, tak ti chtějí také více flexibility a tato flexibilita bude posílena. Bude to vlastně posílení autorizovaných prodejců, aby mohli zajistit prodej. To se řešilo v návrhu v roku 2002. A já se nejsem jist, zda komise ve svém hodnocení dopadu, které jsem si přečetl, nevím, jestli tam skutečně obhajují zde vyvážení této flexibility zajistí celkovou rovnováhu veřejných zájmů. Ty argumenty ze strany dealerů i spotřebitelů jsou důležité a nejsem si úplně jistá, to komise vzala v potaz. Dále důležitý bod zdůrazněn komisí. Pochopitelně klíčem celého návrhu je také vymáhání. A zároveň, pokud je tady nedostatečné vymáhání nebo je tam nějaký problém, tak si obávám, že tento návrh nějak nemění danou situaci. Pokud bychom lépe vymáhali stávající nařízení, tak by to možná částečně vyřešilo situaci. Změny, které tady byly učiněny, opět nijak nemění, nezlepšují situaci, takže musím říci, že se zabývám touto otázkou už asi rok. Tehdy také bylo nutné zavést změnu, ale nevím, jestli jsme skutečně postoupili jako předu. Komise sama říká, že vychází z analýzy, která byla provedena roku 2006. A také, co říkají díleři, je to vlastně to 30 nákladů, které jsou zahrnuty v ceně. Toto číslo bylo příliš vysoké, protože náklady spojené eh, s dodávkami, je tam celá řada slev, tak bylo prokázáno, že naopak eh, tam jsou nižší eh, náklady spojené s distribucí. Nicméně další věc je otázka nutnosti určité stability v daném sektoru, které by mohlo být dosaženo, kdybychom pokračovali v našich praktikách tak, jaké jsou. Ale když se podíváme na návrh, který máme před sebou, tak komise má právo iniciativy, čili můžeme jim pouze dát určité doporučení a doufám, že ve vašem usnesení tam budou konkrétní body, které vemou v úvahu a uvidíme, jaký to bude mít dopad v budoucnosti. Dopa- děkuji, Malcolme. Myslím si, že je celkem jasné, že ať už se stane cokoliv, tak eh, spíše to budou neřešené otázky a budeme tam muset ještě celou řadu věcí dořešit. Máme návrh eh, usnesení, který byl rozdán. 14. dubna je termíny, kdy musíte poslat eh, své připomínky a potom 19. budeme o tomto návrhu hlasovat v našem výboru, čili bych eh, vás žádala, abyste odeslali své poznámky co možná nejdříve sekretariátu a pokusíme se vše náležitě zorganizovat v rámci těchto velice těsných termínů. Budeme hlasovat na plenárním zasedání v květnu o tomto návrhu, čili do té doby bychom si měli vyjasnit naše stanovisko předtím, než změně samotné nařízení. Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se zúčastnili eh, našeho semináře. Chtěla bych poděkovat za všechny příspěvky. Mohu vás ujistit, že Všichni členové našeho výboru skutečně čtou vaše připomínky, které se zaslaly. Chceme zajistit vyvážený přístup. Chtěla bych poděkovat Malcolmovi, že se zúčastnil našeho slyšení a za pár minut postoupíme k bodu 5, který máme na našem programu jednání. Right, we will now move. Dobře, takže nyní se dostáváme k bodu číslo 5 na našem programu jednání. Takže pokud eh, se chcete spolu dále soukromně bavit, tak prosím se bavte před tímto sálem. Než se připravíte, tak bych jenom zopakovala to, co již jsem říkala. Týká se to slyšení, které máme ve středu odpoledne. Je to ponaučení z krizového vývoje v Řecku. Takže se omezíme pouze na jedno téma. Nebudu brát v potaz více témat, ale ty otázky by se měly omezit na jednu minutu. Budeme se v podstatě omezovat na podobný formát, jako byl formát slyšení, ale doufám, že budeme mít možnost eh, hovořit s koordinátory. Není to formální setkání koordinátorů pro dnešní schůzi, ale budeme se vzájemně informovat o tom, jaká je situace a jakým způsobem bychom mohli koordinovat naše otázky na toto slyšení. Čili teď se dostáváme k dalšímu bodu jednání, což je řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru. A budeme se zabývat návrhem zprávy paní Elisa Ferreira. Je to zpráva z vlastního podnětu, která má legislativní dopad, čili dala bych jí slovo. Budu hovořit eh, anglicky, aby to bylo úplně jasné. Po první výměně návrhu 22. února jsme usilovně pracovali na konsolidaci našich názorů. Ráda bych využila přežitost a poděkovala regulátorům, politikům, akademikům, komisi a také především stínovým zpravodajům. Chtěla bych jim poděkovat za jejich otevřenost, za jejich příspěvky a očekávám, že v takovéto práci budeme dále pokračovat. Také bych chtěla poděkovat za veškerou podporu ze strany sekretariátu Výboru pro ekonomické záležitosti, a také bych chtěla zdůraznit důležitost slyšení 16.3. Byla to velká konference také 19. března, která byla organizována komisí a také se konala důležitá konference 22. března v Lisabonu. Takže je zajímavé a také uklidňující že jsme dospěli k vysoké úrovni koncenzu. Navzdory problémům, které vyvolává tato situace, nicméně se nám podařilo vytvořit určitý rámec zprávy pro bankovní sektor a také se nám podařilo stanovit takové hlavní linie. V rámci těchto důležitých aspektů bych ráda zdůraznila, že všechny strany pevně věří, že Evropská unie musí využít tento moment eh, ve třech ohledech. Musíme vytvořit jasnou architekturu dozoru, musíme posílit nařízení, které se týkají kapitálu, kapitálové páky, kapitálové přeměřenosti a podobně. A dále musíme vytvořit eh, rámec pro řízení krizí v Evropě. Všechny tyto aspekty se dále vyvíjely a Evropský parlament zde se hrál historickou úlohu, protože je jaksi združuje. V této zprávě se snažím vytvořit určitý impuls, který by měl posílit právě tento celkový rámec. Cílem je vytvořit velice ambiciozní, robustní, nicméně reálný návrh a získat široký konsenzus v rámci celého politického spektra. Čili v tomto duchu spolupracujeme. V tuto chvíli je k dispozici návrh zprávy, nechci procházet jednotlivými podrobnostmi, nicméně bych chtěla zdůraznit čtyři základní doporučení. První doporučení se stanoví určitý směr, abychom vytvořili společný režim pro řešení podobných eh, situací. Pochopitelně tento rámec je velice složitý, bude trvat dlouho, než se vytvoří, ale to je důvod, proč podporujeme meteorologii ze spoda nahoru, aby se mohla náležitě eh, vyvinout tato struktura, tento evropský rámec. Pevně věříme, že musíme pracovat na kolegiu dozoru, musíme zapojit zástupce ministerstva financí, musí existovat eh, memorandum vzájemné porozumění, které vzniklo již v roku 2008 a to musí fungovat eh, pod vedením EBA čili úřadu evropských bank. Měli bychom vytvořit společná pravidla, harmonizovat pravidla v případě nesolventnosti, vytvořit jednotný režim. Dále bychom měli mít jednotného dozorce, ten dohled, který bude mít takzvaný záložní plán, čili záložní plán vůle jednotlivých hráčů. V podstatě bychom měli vědět, jak reagovat v případě podobných krizí a než bychom měli sválit tento plán, ale měli bychom mít také efektivní řešení daných krizí. Čili měli bychom mít určitý orgán, eh, který bude sestávat jednak z EBA, což je úřad evropských bank, kde bude kolegium národních Eh, inspektorů, kteří budou pracovat v takzvané skupině, která se bude snažit vytvořit stabilitu. Dále máme takzvané nesystémové banky. Je důležité, abychom měli konsolidovaný eh, dohled, koordinaci EBA, musí spolupracovat s přezraničními skupinami a potom budou také existovat tzv. lokální dozorci. V rámci těchto úřadů a útvarů dohledu Eh, bychom měli mít eh, skupinu, která hodnotí riziko. Měli bychom mít eh, sadu kvantitativních a kvalitativních prvků, které mohou vést takzvanému ratingu dozoru a dohledu. Tím se vytvoří transparentní mechanismus, pomocí kterého můžeme vytvořit určité zásahy. To znamená, tato sada jednotlivých spouštěčů by byla součástí řízení rizika. A tím by se vytvořilo rating, čili hodnocení dohledu a musíme vytvořit náležité nástroje, pomocí kterých bychom mohli zasahovat v případě krize. Jak už jsem říkala, to je určitá dlouhodobá vize. Musíme nejdříve začít řešit nejvyšší koncentrace rizika na základě propojení, velikosti, koncentrace a v první fázi tedy vytvoříme určitou skupinu systémových institucí, které zastupují více než 70 bankovních aktiv v Evropě, i když to může být objem 40 až 50 To je skupina vysoce profesionálních institucí. Myslím si, že bychom měli odděleně vytvořit takovýto útvor, abychom mohli řešit problémy, které se objeví v této první fázi. Čili budeme mít takzvané systémové banky, a to je naše druhé doporučení, které by zasáhly, to znamená, musíme začít eh, tvořit něco podobného, jako je směrnice o podnikovém právu. Něco podobného, podobná směrnice by měla platit i pro banky. Měli bychom ji zavést tak, aby veškeré systémové banky povinně přijaly tuto eh, směrnici. Budeme mít eh, tzv. 28 režimů, jak tomu někteří říkají. Vedení EBA, které povede tyto systémové banky, bude mít kolegium dozoru, to bude druhý prvek tohoto zvláštního systému pro systémové banky. EBA bude muset mít pravomoc, aby zasáhla v případě vytvoření ratingu dohledu a měla by začít pracovat na definici banky. Čili musíme si nejdříve ujasnit, co to je systémová banka a jaké nástroje budeme muset zavést, abychom měli jasnou představit o tom, co to vlastně je takovýto útvar nebo takováto systémová banka musíme také nabídnout veřejný seznam těchto institucí, eh, kterými se bude zabývat rada o řízení rizika. Pochopitelně to bude muset být schváleno komisí, nicméně ten návrh učiní ta rada pro systémová rizika. Dále je to otázka financování jednotlivých intervencí, protože by bylo naprosto k ničemu mít určitou kapacitu, schopnost eh, jednat, nicméně nemít prostředky, Čili budeme vytvářet fond finanční stability eh, na základě hodnocení rizika. Také jsme chtěli vytvořit takzvané segregované fondy. To znamená, že tyto fondy by poskytly okamžitě finanční prostředky k dispozici, kdyby docházelo k selhávání finančních orgánů. Také by to mělo být eh, oddělené od generálních ředitelství, protože generální ředitelství mají jinou funkci, měli bychom ji ponechat tak, jak je. A měli bychom vytvořit hlavní pokyny, hlavní směry, aby se tyto fondy mohly v takovýchto situacích využít. Tyto fondy by měly být spravovány prostřednictvím pokynů, kde se bude zdůrazňovat především likvidita, bezpečnost a také budeme brát v potaz dlouhodobé evropské programy a agendy. To znamená, že tyto fondy budou poskytovány tak, aby byly investovány bezpečným způsobem, abychom měli k dispozici okamžitě likviditu, pokud to bude zapotřebí. Tato čtyři doporučení řeší naše zájmy, brání naše zájmy. Nechceme vytvářet eh, dodatečné náklady, dodatečnou byrokracii. Chceme naopak rozdělit kompetence tak, abychom mohli zasahovat v rámci bankovních úřadů a nechceme vytvářet nové agentury. Čili navrhujeme, abychom mohli efektivním způsobem řešit situaci, musíme to řešit v rámci této bankovní agentury nebo bankovního úřadu, čili v případě finančních eh, krizí budeme mít určitou dohodu s národními úřady dozoru a dohledu, ale neměli bychom vytvářet větší byrokrativní zátěž, neměli bychom vytvářet nové náklady. Na závěr je pravda, že se musíme vyhnout tomu, aby se bankovní sektor zahltil novými požadavky a pravidly. To je aspekt, který my musí, musíme mít na paměti, ale je také pravda, že musíme jednat. To znamená, že naše návrhy musí být dostatečně ambiciozní, zároveň musí být rozumné a musí odpovídat eh, očekáváním a požadavkům lidí, které zastupujeme. Tyto aspekty jsou především důležité, když eh, se zabýváme otázkou příspěvků do fondu stability, čili kalkulace se musí propočíst eh, z dlouhodobého hlediska, také příspěvky do fondu stability musí brát v potaz kapitálové požadavky, aby to nebyl, um, nebyla velká zátěž pro finanční instituce, čili to musíme řešit z dlouhodobého hlediska a v rámci našeho návrhu budeme požadovat také další úroveň definicí a konzultaci především s bazilejským výborem. Také si uvědomujeme, že zrychlený přístup v rámci bank může znamenat určité problémy. Hlavně máme dvojstupňový přístup k bankám, vlastně máme do kvalifikaci systémových a nestýmemových bank, čili musíme brát v úvahu stejná pravidla pro všechny. Nicméně tento přístup bude dobrý, když postupně budeme vytvářet evropskou strategii, evropskou architekturu. Co se týče našich návrhů, tak musíme být dostatečně koherentní. Máme nejrůznější iniciativy, které nyní probíhají a tato zpráva musí brát také v potaz úlohu jednotlivých orgánů a úřadů, které takto chceme ovlivnit a také musíme brát v potaz směrnici, která byla již vytvořena v této oblasti. Čili tato práce a synergie musí být posílena, abychom předložili koherentní, solidní návrh. V tuto chvíli se zdá, že konvergence je možná. Spolupracujeme především ve vztahu eh, k fondu finanční stability. Čili bereme v potaz návrhy i jiných kolegů, kteří se zabývají touto otázkou. Takže spolehám na své kolegy. Doufám, že díky jejich přispění se nám podaří zajistit stabilitu mezinárodní konkurenceschopnost finančního systému v Evropě a zároveň vezmeme v potaz po naučení z minulosti a ochráníme naše středatele i daňové poplatníky. Chtěla bych poděkovat za pozornost a, jak jsem říkala, spoléhám, že přispějete mé práce do budoucna. Děkuji mnohokrát. Ztratila jsem seznam. Nejdříve má slovo paní Hivnerová, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na úvod bych ráda poblahopřála Elise. Myslím si, že tato zpráva je velice ambiciozní, dobrá a podporuji většinu návrhu, které zazněly této zprávě. Nicméně je tady několik otázek, které bych ráda nanesla. Otázky, které buď nebyly zakomponovány do této zprávy, anebo otázky, které jsou zcela zásadní pro to, aby tento systém vůbec fungoval. Takže v první řadě věřím, že je zapotřebí, abychom zvážili Eh, takzvané transfery aktiv v rámci skupiny. Co to znamená? Většinou eh, v lepších časech si bankovní skupiny mohou požádat o transfery. To znamená, že ty materské společnosti mají možnost vyšších aktiv. To znamená, že mají potom dispozici finanční prostředky, aby eh, mohli vyplatit eh, středatele eh, v pobočkách. To znamená, že v tuto chvíli dochází eh, pokřivení konkurence na vnitřním trhu. Zde máme doporučení číslo jedna, to je ten první bod v rámci této zprávy, kde se uvádí, že cílem je, abychom optimalizovali situaci vkladatelů abychom měli stejné zacházení v rámci různých zemí, čili záleží na, hostitelské, na hostitelském státu. Je zapotřebí, abychom měli mechanismus lepšího sdílení nákladů, pokud dojde k selhání nebo k bankrotu jedné banky v rámci tohoto systému. To musíme zlepšit, čili musíme zajistit likviditu a náklady této krize potom by se řešily v rámci tzv. hostitelské země. Co se týče nesolventnosti, řešení takovýchto e, situací, já si myslím, že je důležité, abychom měli integrovaný rámec v případě nesolventnosti. To musíme provést pomocí další harmonizace. To je názor, který zaznívá v této zprávě, nebo bychom měli mít systém jednotného subjektu, to znamená, že všichni středatelé budou mít eh, stejné zacházení v rámci celé skupiny v Evropě. Další věc, která se navrhuje v této zprávě, je určité rozlišení mezi systémovými a nesystémovými přeshraničními bankami. Když jsem se podívala na pro i proti, tak jsem došla k závěru, že toto rozlišení pravděpodobně spíše vytvoří více problémů, než eh, může vyřešit. I když budeme používat kvantitativní kritérium v případě rozlišení systémových a nesystémových bank, tak eh, opět to bude dost arbitrální postup. Čili stávající krize také poukazuje na to, že banky, které nejsou považovány za systémové, nakonec jsou systémové a potřebují určitou záchranu, určitou pomoc. Na druhou stranu, když budeme mít omezený počet bank, čili pokud omezený počet bank bude označován za systémové, tak vznikne dojem, že bude takový finanční systém. A ať už to dopadne jakoliv, tak takovýto fond, eh, rezervní fond, bude zachraňovat i tyto banky. Čili musí to, eh, to dá určitou konkurenční výhodu ostatním bankám. Čili bychom neměli dále eh, prosazovat ten syndrom, že tyto příliš velké banky musí být zachráněny. Měli bychom tedy aplikovat stejný režim všem přeshraničním bankám, buď prostřednictvím ceřených společností nebo poboček. Když se podíváme na stávající situaci, tak se potvrdila tendence dávat přednost těm národním bankám, než tedy ceřiným společnostem nebo pobočkám a to jde proti principu, že všichni středatelé, vkladatelé by měli mít stejné zacházení ve všech členských státech. Závěr takový, že kolegium dozoru se musí aktivně zapojit eh, do celého řešení krize i v přeshraničních aspektech. Měli by se vyhnout eh, problémů, které nyní vznikly. Všechny přezraniční banky, ať jsou systémové nebo nesystémové, eh, by měly být brány stejně. Na závěr, nyní se díváme především do budoucnosti. Bylo by možná také ale užitečné podívat se na to, jak banky fungovaly předtím, než se začaly uplatňovat tyto nekalé praktiky, než došlo k celému kolapsu. Tady je zajímavý přístup OECD, protože OECD navrhuje návrat ke starému systému. V zásadě jde o to, že se chtějí odklonit spíše k takovému eh, modelu podniku, kde budou takzvané požární stěny nebo zábrany mezi jednotlivými bankami a tady se nyní analyzuje, co to všechno přináší spotřebitelům i bankám, čili jaké jsou pro i proti. Veškeré bankovní transakce jsou povoleny, nicméně jsou kapitalizovány individuálně a jsou spravovány samostatně. A v případě takovýchto záložních plánů by to znamenalo, že jednotlivé oblasti by byly řešeny a zpravovány samostatně od ostatních. Musí se provést detailní analýza, nicméně je důležité, aby se tato krize nešířily dál, to znamená, aby pokud vznikne nějaký problém, aby se nešířil eh, dál v rámci celého bankovního systému. Čili nevím, zda bychom měli vzít v potaz tuto myšlenku, nicméně je to určitá oblast, eh, kterou stojí za to proskoumat. Na závěr, jako stínová zpravodajka bych chtěla říci, že bylo velkým potěšením spolupracovat s Elisou a pevně věřím, že eh, tuto výzvu vidíme velice podobně a podle nás je důležité vytvořit systém, který bude schopen řešit, uřídit eh, krize, aniž by to mělo nějaký negativní dopad na chování bank, především v těch dobrých časech. Děkuji vám, Kate. Děkuji, paní předsedkyně. Na základě eh, toho, co říká eh, paní eh, Hybner, budu moci mluvit mnohem kratší dobu. Ráda bych také poděkovala Elis za to, ten velký kus práce, který zde odvedla. Myslím si, že ty menší a střední banky fungují eh, v zásadě eh, velice dobře, ale myslím si, že harmonizace eh, insolvenčního práva to zní poměrně snadno, ale v praxi to bude poměrně značné minové pole. Nicméně, teď bych se chtěl zaměřit na ty velké globální hráče, jejichž práce je z definice přeshraniční a není mi zajímavé, jak padají do tohoto režimu, zejména v té první instanci. Není mi zřejmé, jak jakýkoliv evropský dohledový orgán bude dostatečně velký personálně, aby mohl provádět tuto povinnost nebo tyto pravomoci efektivně. Jedna z největších bank měla 60 eh, eh, regulátorů, kteří dohlíželi na eh, její každodenní činnost. A to znamená, že bude třeba, eh, kdy eh, nějaký orgán měl to dělat jako jeden, tak musí mít spoustu zaměstnanců. A když se podíváte na globální banku, tak jak taková evropská eh, banka, nebo evropský dozor bude mm, spolupracovat s dozory v Americe a v Ázii? A co když bude zahájeno insolvenční řízení v Evropské unii, jak se bude spolupracovat s těmi ostatními. Není mi tohleto eh, zřejmé, když bude nějaká velká expozice jak v Evropě, tak na dalších velcích eh, trzích. Potom eh, ta představa, že příliš velký a, a na to, aby selhal, ale příliš velký na to, aby byl zachráněn, zde není dostatečně vysvětlená. Já si myslím, že ten fond, ať už bude velký jakkoliv, nemůže zachránit opravdu velkého hráče. Takže eh, je třeba eh, zaměřit se na další opatření, eh, jako například návrh Paula Takra v Financial Times dnešních, kde se například hovoří o změně v aktiv respektive dluhů za aktiva nebo na jiné nebo o jiných opatření, kde například banky budou vydávat desetileté obligace, i které budou eh, se rovnat desetině eh, jejich eh, závazku a budou je muset splácet. A alespoň takto se ty velké instituce zabezpečí před tím, aby Eh, předem, eh, nebo aby eh, je nemusel zachraňovat jenom jediný fond, který by stejně nebyl dostatečně veliký. A potom, jak zabránit tomu, aby ty banky nepřešly do jiné jurisdikce. A to, co říká paní Hyberová, evropská pobočka, která bude možná regulovaná tady, ne umožní nějakému mechanismu, Eh, zastavit eh, odtok peněz eh, do mateřské společnosti při krizi. V nedávné krizi jsme viděli, že Lehman Brothers měli problém, že i když evropská pobočka byla tady regulovaná, tak to nezabránilo otoku kapitálu, zejména v rámci penzijního systému mimo Evropu během hodin po vyhlášení ne platební neschopnosti. Takže tady je celá řada otázek a já se opravdu nejsem jistá, jak ty návrhy, které leží na stole, eh, vůbec, alespoň částečně, eh, tyto problémy eh, je řeší, tedy řeší. Jak tady ve světě, jak tady v Evropě, tak ve světě. Ale pokud je o ty středně velké podniky, tak myslím si, že to je velice dobré východisko. Děkuji. Svenem? Já bych se připojil těm, kteří poděkovali Elize za skvělý kus práce. My souhlasíme s většinou eh, obsahu zprávy a se základní linií. Nemusím opakovat to, co zde už bylo řečeno. Zejména pokud jde o tu otázku eh, eh, rodič-dcera, no, matka-dcera, pardon, a potom eh, vymezení toho, co je systémové a co je už nesystémové. To je všechno na mě k přemýšlení. Já bych eh, možná eh, nadhodil tři otázky ještě, mm, na kterých musíme zapracovat s Elisou a s dalšími stínovými zpravodajemi. Za prvé, z toho dokumentu není úplně dostatečně zřejmé, že bychom byli rádi, aby věřitelé sehráli mnohem vyšší, nebo zaplatili větší podíl toho, co musí teď zaplatit za záchranu, za záchranné operace. Ono to tam je, ale není to tam dostatečně silně a jasně. Do jaké míry by věřitelé měli být hnáni k odpovědnosti? Ještě před a ještě před zakročením toho fondu tedy. To je důležitá věc. A další věc, kterou považujeme za důležitou, vy jste hovořila o tom dokumentu OECD a o tom úzkém, eh, o, o tom zúžení eh, profesního záběru banky například. A potom je to, ne to nebezpečí eh, toho, že nějaká banka je příliš velká na to, aby se lhala, ale toho, že příliš velké banky ovlivňují politický proces, samozřejmě do, určit, do jiné míry v jejich eh, různých zemích, ale jsou tady vždycky hm, obavy z velikosti. A my bychom měli eh, pracovat na otázce, jak velké bychom chtěli, aby banky byly. A proto zdá a jakým způsobem ten režim zásahu v případě krize by podporoval mm, existenci menších bank a větší konkurenceschopnosti na trhu, nebo konkurence na, na trhu, nebo uh, velké systémové hráče. Například ten poplatek, který je třeba zaplatit do fondu, určitým uh, způsobem by měl být progresivní. Celá ta otázka velikosti, k tomu se ještě musíme vrátit, když budeme hovořit o eh, reformě CRD4. Také o tom ustrojení fondu, o kterém se hovoří zde. A také je tady poslední otázka. A to, do jaké míry by mohla hrát větší roli tyku eh, hospodářská soutěž. A také eh, do jaké míry eh, skoordinujeme naši linii s americkými kolegy. Známe okrovy návrhy. Já myslím, že ony do značné míry souvisejí s tím, co my děláme tady. A jako poslední bych rád debatoval o tom, že jestli existují jenom systémově důležité banky, nebo jestli náhodou nejsou také velké fondy, které by spadaly do, tohoto, do této kategorie. Po LTCM bylo zřejmé, že tedy v ESMově zprávě, že je třeba zabývat se, když už eh, se bavíme o eh, tom Evropském fondu právě tímto. Proto bychom asi podrobněji měli probrat, jak by tohle mělo být provázáno i v této zprávě. Děkuji vám tedy a těším se na další spolupráci v této důležité otázce. Děkuji. Já vám přečtu eh, seznam řečníků, eh, kteří se přihlásili. A pokud eh, tam nejste, tak se ještě můžete přihlásit. Peter Skinner, Antolin Sanchez Jürgen Klut and myself any, anybody... A já jsem tam tady ještě také. Ještě někdo? A, takže pokud ne, tak máš slovo Vicky. Děkuji. Já se všech v zásadě chci zeptat eh, kolem toho, co se udělat, co se udělá před bankrotem, tak aby eh, se jeho pravděpodobnost snížila. Myslím si, že se vám podařilo eh, vynikajícím způsobem spojit všechny ty otázky, které vyvstaly v posledních měsících té první věci. Tam je velice dobrý uh, seznam uh, adjektiv ohledně toho, proč potřebujeme uh, finanční sektor. Samozřejmě potřebujeme přístup ke kapitálu a potřebujeme uh, sdílet nebo zmírnit riziko. A to v zásadě banky lidem umožňují. Takže je třeba zpamatovat na to, co vlastně chceme docílit. Ehm, k tomu vašemu seznamu. Zajištění rovného zacházení s každou třídou věřitelů. V určité třídě věřitelů, kteří tradičně bývali stejní, jsou různí věřitelé. Já tady konkrétně myslím na nezajištěné věřitele. Možná, že maloobchodní věřitelé budou mít jiné zacházení než malé a střední podniky a než e, velké, e, velké fondy. A když eh, se budeme chtít eh, zabývat tím, komu chceme eh, pomoci, která rizika chceme, zde, kterým chceme zabránit a která umožníme těm subjektům přijmout, tak se musíme bavit o morálním hazardu a tak podobně. Potom hovoříte o harmonizaci insolvenčního práva. A samozřejmě ona existuje velká potřeba i jej harmonizovat a jeden můj kolega kolegyně Hybnerová zde správně hovořila o e, převodech hotovosti a aktiv, e, které e, probíhají před vyhlášením bankrotu a to působí velké přeshraniční problémy. Takže co třeba preferenční období, pokud společnost bude v před bankrotem, tak by existoval nějaká možnost se vrátit eh, k určitým transakcím těsně před té doby a ehm, označit je za nezákonné. A potom ehm, je tady to, eh, ten rizikový ukazatel. Ovšem samozřejmě to musí sledovat každý dozor tak jako tak. A já jsem se chtěla zeptat, jak by tyhle ty semafory mohly Eh, vlastně eh, působit, pokud to nebude eh, příliš, jestli to nebude příliš zjednodušovat tu situaci. Mně se prostě zdá, že to je přílišné zjednodušení. A teď už poměrně k té, směrni, tedy k té směrnici o kapitalové přiměřenosti, článek 136 se ho zmiňuje dodatečné pravomoci pro regulátory. Ti je potřebují, ale 136 se zaměřuje o jakémkoliv eh, porušení směrnice o kapitálové přiměřenosti. A kdybychom eh, tam dali ten dlouhý seznam do té směrnice, tak by to mohlo způsobit ještě větší nejistotu. Samozřejmě nechcete eh, převírat veřejnou kontrolu, pokud tam dojde jenom k nějakému drobnému porušení, takže musíme tohle vnímat určitým způsobem globálně. Je tady tedy určitý problém, kde se ta směrnice o kapitálové přiměřenosti replikuje jinde ve světě a pokud my různým regulatorům v Evropě na, ta, takto globálně budeme dávat jiné pravomoci, tak by to mohlo působit nejistotu, takže je třeba se nad tímto zamyslet, nad tím dopadem mimo svět. Astrid, prosím. Merci, madame. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také nejprve poblahopřát paní Ferreira za její práci, kterou, která skutečně mm, tvoří velmi dobrý základ pro další úvahy. Ale potom bych se také chtěla zmínit o několika bodech, které si podle mého názoru zasluhují, aby se na nich ještě dále pracovalo. Moje země, Lucembursko, byla dotčena skutečně velmi výrazně finanční krizi v roce od roku 2008 došlo k úpadkům islandských filiálek, Dek, Bank, Bank Dexia, Fortis. To jsou všechno případy, které se naléhavě řešily na přeshraniční bázi, ale podle mého názoru je potřeba z toho vytěžit určitá poučení z té situace. První by mělo spočívat v tom, že bychom měli jít směrem k větší harmonizaci a naplánovat určitý evropský rámec pro řešení bankovních krizí. Myslím si, že na tom se všichni shodneme. Konkrétně by se dalo říci, že je potřeba zejména se ujistit o tom, že mateřské firmy a ceřiné společnosti a pobočky bankovních skupin že budou řešeny stejným rovným způsobem. Co to znamená? V současné době krize z roku 2008 to dostatečně ukázala, že mateřské společnosti, které čelily určitým tlakům, jednají jako skutečná sací čerpadla. To znamená, že vlastně co možno nejvíce likvidity nebo hotovosti tedy čerpají z těch filiálek. A to je téměř nevyhnutelný jev. Ale pokud e, nastane úpadek nějaké skupiny bankovní, a to, kdo se stalo, a bohužel není vyloučeno, že se to bude opakovat, tak potom to, to původní kapitál, původní mění ceřiných společností a poboček zanikne, zaniknou navždy. Uh, pro ty věřitele. To znamená, že ti věřitele nebudou mít nic pouze. Věřitele mateřské společnosti mohou doufat, že tedy získají alespoň část svých pohledávek. Tato situace to je skutečná diskriminace a je to velmi nespravedlivé, ostatně to již, o tom se zde již zmínila paní Hybnerová. A když paní Ferreira doporučuje abychom vlastně přispěli k rovnému přístupu v jednotlivých členských státech, tak si myslím, že je upřes, je potřeba více upřesnit a vyžadovat právní rámec na evropské úrovni v případě nesolvence bank a měl by to být rámec, který vlastně se týká bankovní skupiny v celé tedy a bude vlastně řešit stejným způsobem, rovným způsobem mateřské společnosti, ceřiné společnosti a pobočky. Podle mého názoru je to skutečně zásadní bod a jsem ostatně ráda, když slyším, že ostatní kolegové se na to dívají stejně. Další otázka je zapotřebí úplná harmonizace na evropské úrovni aby se zavedl určitý 28. režim, který by nahradil národní legislativu v oblasti úpadku. Na to nemám žádnou hotovou odpověď. Obě dvě alternativy se mi zdají možné, ale jisté je, že je vhodné jednat v, tomto, v této oblasti. Další bod týkající se těch systémových bank, o tom se zde také již hovořilo. Zde bych k tomu řekla asi toto. Ostatně i paní Hybnerová to rozlišování mezi systémovými a nesystémovými bankami je tedy žádoucí. Musím říci, že jsem velmi skeptická, pokud jde o toto odlišování, možná, že některým se zdá užitečné, ale bude velmi obtížně proveditelné. Na základě jakých kritérií objektivních eh, se to bude provádět, není to jednoduché. Pokud bychom tedy šli tímto směrem, tak bychom měli legislativu pro systémové banky na jedné straně a jinou legislativu, která by platila pro banky, které provádějí přeshraniční činnosti. Já si upřímně nemyslím, že toto je ta, ta cesta, kterou bychom měli jít. Ostatně téměř všechny banky mají určitý systémový význam. Upřednostněme tedy spíše evropský rámec, který bude platit pro všechny banky, které mají přeshraniční činnosti. Podle mého názoru by to bylo jednodušší a asi rozumnější. A poslední věc týkající se toho subjektu pro řešení, který by měl řešit eh, případy likvidace nebo insolventnosti finančních institucí, tak ve zprávě paní Ferreira se požaduje, aby byla vytvořena speciální jednotka nebo suborganizace tedy v, v rámci evropských eh, bankovních úřadů. Já si kladu otázku, zda je to dobrý přístup, úpadek banky je v podstatě také výsledkem špatného hodnocení těch eh, dohlížitelů, těch kontrolorů. Ostatně již jsme to zažili například při slyšení pana Konstanci. Měli bychom tedy takže ti, kteří vlastně dovedli tu banku k úpadku, tak by měli, měli by mít právo kontrolovat tu likvidaci, a o tom pochybuji a myslím si, že by bylo rozumnější mít nějakou nezávislou organizaci nebo nějakého správce, který by eh, byl stanovený v takových případech. Možná, že bychom se vyhnuli určitému střetu zájmů a tímto bych ukončila paní předsedkyně své připomínky v této fázi. Děkuji. Děkuji, Perváš. Děkuji paní předsedkyně, děkuji Elize Ferreira samozřejmě, protože je to velmi důležité téma, o kterém zde hovoříme a je určitě užitečné, abychom v Evropském parlamentu v době, kdy se hovoří o dalších aspektech, o kterých hovořila ve svém um, úvodu, to je ten balíček dohledový nebo balíček dohledu, tak si myslím, že to je vlastně další poschodí té legislativy a že je vhodné se zabývat i tou třetí kapitolou, která byla jasně stanovena panem Delarozierem, když vlastně byl ustanovena jeho skupina panem Barozem, aby přemýšleli o tomto balíčku dohledu nad finančními trhy. Pokud chceme, aby ten systém dobře fungoval, tak je potřeba vědět, co se děje v případě krize a všechna opatření, ne, že by se všechna opatření měla zaměřit na případy krize, ale můžeme dobře fungovat ze dne na den pouze tehdy, když budeme vědět, co se bude dít v krizi. V současné době jsme o tom moc nevěděli a myslím si, že je důležité, aby parlament také se zapojil do této debaty. Věci jsou tak propojené, že mám určitou obavu a to právě když se díváme na přístup komise, tak je určitým způsobem vertikální. To znamená, že se zde vezme určitá myšlenka, určitá otázka, potom se podíváme, jak to funguje a pokoušíme se ji uvést v život. Ale v určitém okamžiku je potřeba určitou arbitráž provést, zahájit diskusy. Bankám se moc nelíbí ten návrh, který by spočíval ve zvýšení požadavků na vlastní mění. Dobře, pokud to tedy nechtějí, tak by měli ale akceptovat to, že budou přispívat do určitého fondu finanční stability nebo fondu pro řešení e, potíží v případě, e, ve kterém se případě můžou, můžou to je debata, která zatím se nikde nevedla a já mám skutečnou obavu. G20 samozřejmě o tom hovořila, ale oni se nezabývají příliš tím, co se děje u nás a potom víme, co bylo v závěrech G2 Potom nikdo, když se vrátí do těch svých zemích, tak nikdo na tom dále nepracuje, mohou se obrátit potom o 180 stupňů a i když ten proces G20 je úžasný. Já si nevidím, jak my v tom parlamentu můžeme zahájit skutečně diskusy o tom řešení krize, je potřeba, aby se nám skutečně podařilo stanovit, že ty věci jsou propojeny. Buď banky jsou, budou souhlasit s tím, že po se posílí ta regulace a v tom případě, když nastane krize, tak bude menší riziko, že se odstnou v krizi a bude menší důvod žádat od nich, aby přispívali do toho záchraného fondu, anebo pokud nechtějí takový konsolidovaný fond, protože mají pocit, že by měli konkurenční nevýhodu vůči Američanům a že by to znamenalo riziko pro hospodářství, které velmi propojené jako ekonomické, eh, evropské hospodářství, tak by se mělo diskutovat o nějakém záchraném fondu tedy. Takže to je první bod, o kterém jsem se chtěla zmínit. Druhý bod to je určitá úvaha, kterou zde již vedli někteří mý kolegové a já sdílím ten názor. To znamená problém, co je to systémová banka. To se stále je to prostě téma, které se stále opakuje. Mám dojem, že tato myšlenka pochází z určitého seznamu, který zpracovala Evropská centrální banka před zahájením krize že jaksi těch 40 bank eh, kritických tam bylo, ale krize prokázala, že to, ten problém nepochází nutně z těchto struktur a islandský příklad, na něj bychom se měli skutečně podívat zblízka. A irský. Protože když se zahájí určitý proces v některé zemi, který může vést k, k pohybu kapitálu, který, který nesouvisí s přeshraničními uh, a činnostmi a který potom vyžaduje určitá evropská přeshraniční řešení. Takže nás ani tak nezajímá to, zda ta banka, která zahájí ten proces, je aktivní v 15 zemích nebo ale to, co nás zajímá, je ten účinek, ten dopad, jaký to má na evropský vnitřní trh. A z tohoto hlediska rozlišování mezi systémovými a nesystémovými bankami, no, kladu si otázku. Druhá věc se týká těch kontrolních tabul, toho kontrolního úřadu, který by měl dohlížet na banky. Myslím si, že bychom měli být radikálnější a že bychom měli Doufám, že naše zpravodajka bude trošku tlačit na to, aby ta harmonizace, srovnatelnost a konsistence šla ještě dál, to je určitá otázka toho stres testu. Protože pokud eh, zde budeme mít určitý stres test, tak pro hodnocení krize Možná, že to je lepší myšlenka než ty kontrolní ukazatele nebo kontrolní tabulky. Možná, že lepší je, abychom otestovali, jaká je schopnost banky čelit takové nebo mm, takové alternativě pokud jde o potřebu harmonizace v oblasti úpadku, tak e, myslím si, že to je obrovský proces, který se zde provádí a musíme si uvědomit, že ten úkol nebude jednoduchý. Ještě dvě poslední připomínky. Ta první se týká toho, že znovu v tom puzzle, který zde skládáme, není zcela jasné, až te hovořím jako zpravodajka krizového výboru, tak mám určitou obavu, když se pokaždé podíváme na legislativu s jedním cílem, tak zapomeneme na ten globální cíl, to je zajistit finance a dlouhodobé investice na evropské úrovni. A z tohoto hlediska v tom složení tedy těch složkách, které jsou v konkurenci, je zde fond stability pro, pro ty velké banky, které, kterých by byly rizika, ale pak je zde také myšlenka určité složení, určité systémové záruky. A myslím si, že to je dobré a že na to bychom se měli dívat vedle sebe paralelně. Je potřeba ověřit, do jaké míry banky budou nebo nebudou souhlasit. Si myslím, že to základní minimum, které nás naučila krize, je harmonizace a evropská definice systémy garance vkladu. Paní, spravo, paní předsedkyně, já připomínám, že když jsme na evropské úrovni v posledním období zvyšovaly ty mezní hranice záruky vkladů, ručení vkladů, tak jsme požádali komisi, aby předložila návrh, o tom, jak by se mohla provést harmonizace v té oblasti ručení vkladu. A myslím si, že je velmi důležité, abychom tlačili na komisi, aby skutečně předložila konkrétní návrh. Poslední připomínka o financování takovéhoto fondu stability. Myslím si, že je naprosto zásadní, abychom se ujistili, že to nebude znevýhodňovat banky, depozitní banky tedy, a že to vlastně umožní vyčlenit určité rizikové aktivity a ty, které vlastně jsou nejvíce mm, vystavené těmto přeshraničním rizikům. Samozřejmě vše to, co se týká způsobu odměňování nebo aktivit v trading booku, tedy jaký, jaký je ten typ privilegovaných činností. Děkuji. Okay, uh, Peter. Děkuji, slovo má Peter, prosím. Chtěl bych poděkovat Elise za vynikající práci a veškeré úsilí, které investuje do této oblasti. Celé jistě něco takového potřebujeme a je to v dobrých rukou. Čili je tady doporučení řady lidí, kteří asi všichni se budou snažit vás ovlivnit jinými směry, nicméně eh, Pervanš hovoří o tom přístupu, který je založený na riziku. To je také něco, co se objevilo v Solvenci 2 protože podnikové modely jsou různé v různých bankách, také se to liší trochu v oblasti pojišťovnictví a ohromný kapitál se soustředí i v jiných společnostech, čili je jasné, že tady určitou, určité obavy, že náležitě nezvážíme, co tento fond stability má zajišťovat. Měli bychom to správně nastavit pro následující léta. Musíme se v tuto chvíli ale soustředit především na banky, to je jasné. Eh, ten časový harmonogram je správný, měli bychom mít návrh ze strany komise do konce roku 2011 a měli bychom na tom poté pracovat v Evropském parlamentu. Neměli bychom se rozejít s tím, že máme pouze určité návrhy, ty se musí zohlednit v naší práci, ale určitě je to dobrý odrazový můstek a jsou to určité principy, které bychom měli prosadit. Nicméně, můj dotaz zní, dobře, soustředíme se na banky, víme, že banky způsobily většinu daných problémů, také kapitálové trhy, ty zmínil pan Gilgut, ty prošly určitými stejnými aspekty jako banky ale jaké jsou příčiny a dopady. Určité eh, ty dopady jsou jiné než eh, příčiny. Byly tam problémy s pojištěním, eh, ty efekty tedy byly různé. To musíme zohlednit v našem přístupu. Musíme mít všeobecný fond, musíme si uvědomit, že se bavíme především o systémové části bankovního průmyslu. Parlament eh, také probíral eh, v rámci Ferrerovy zprávy eh, určitý harmonogram, když se bavíme o EBA, ESMA, EOPA, o těchto třech úřadech, které vznikly rychle. Máme určitý horizont, který poukazuje na to, že bychom to měli náležitě promyslet. Já bych se rád držel vašeho harmonogramu. Je dobré, abychom se náležitě bavili o těchto otázkách, abychom to nějak neuspíšili. Pokud nicméně eh, přijmeme tento návrh, tak eh, eh, diskuse, která se týká toho fondu, který se zabývá rezervou, která bude řešit krizovou situaci, měli bychom mít legislativu a právě pro tyto tři orgány, které se budou zabývat tímto fondem pro vyřešení těchto problémů. Čili měli bychom poukázat, jak řešit eh, tento problém. Dále je to otázka určitých rizik. I když třeba model banky prošel nějakým stresovým testem, tak to nestačí, protože by je mohla jim pomohla eh, jiná banka, čili bychom měli zavést eh, takzvanou ex ante daň. Dále ta otázka systémová, nesystémová banka, to je také eh, zajímavé, například Paul Jonkonsky, což byl americký zástupce, který se dostal na náš výbor, tak se o tom zmínil, zda jaký typ banky to vlastně je, jestli to jsou také přeshraniční banky. Například tady máme eh, problém eh, s bankou v Islandu, také jsou to banky v jednotlivých eh, zemích v Německu, nebo například Northern Rock v Británii neřešila žádné přeshraniční transakce. Nicméně to mělo ohromný dopad na celou britskou ekonomiku, čili musíme si probrat k jakému účelu vytváříme tuto eh, legislativu. Dále je to otázka bank, které nyní fungují, které mají ceřené společnosti po celé Evropské unii. V podstatě eh, tyto ceřené společnosti nemají dostatek eh, financí v té hostitelské zemi. Tady se bavíme o množství kapitálu, které jsou jednak v té hostitelské zemi a v té materské společnosti. To bychom měli řešit. Na to bychom neměli zapomínat. Také věřím, že když budeme mít správnou rovnováhu odpovědnosti v rámci celého bankovního systému, tak jak to vidí paní zpravodajka, tak tyto fondy musí být k dispozici právě v dobách intervence a pokud to bude správně nastaveno, tak to bude správným směrem. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poblahopřát paní Ferreira. Její návrh je skutečně velice dobrý, relevantní. Jsou tam v podstatě tři hlavní základy nebo pilíře regulace, dohled a reakce na krizi. Je jasné, že v případě krize nemůžeme stále myslet na autoregulaci nebo na nějaký roztříštěný, fragmentovaný dohled. Já také sdílím na názory zpravodajky. Skutečně potřebujeme evropský rámec, nesmíme zapomínat na zájmy akcionářů, věřitelů, vkladatelů a tak dále. Nemůžeme mít systém, ve kterém by vlastně bylo jen málo lidí, kteří by z toho těžili, by těžili obrovské zisky a ostatní by na to dopláceli. Ale musí to být také konsistentní ve všech členských státech a pokud chceme odpovědnost na evropské úrovni, tak potřebujeme vědět, jaká bude odpovědnost těchto přeshraničních skupin. Proto potřebujeme tento evropský rámec, abychom vytvořili jasné plány, musíme je definovat, musíme vědět, jaké budou stresové testy a jaké jsou parametry, které musíme stanovit. S tím souhlasím. Pokud jde o systémové banky, máme zde systémová rizika, ale podle mě existují i systémové banky a měli bychom být schopni je identifikovat. Chtěl bych říci, že pokud chceme identifikovat ty systémové banky, tak se domnívám, že bychom to měli dělat na základě multilaterální metody. O to se snaží i G20. To znamená, že nechceme opustit tu evropskou perspektivu, i my potřebujeme a chceme mít čistě evropská kritéria, ale ta by neměla být nekompatibilní s těmi multilaterálními hledisky. Měli bychom jít ještě dále a proto bychom v této oblasti neměli možná přijít příliš brzo s nějakými jednostrannými návrhy, ale měli bychom spíše počítat s těmi mnohostrannými, vícestrannými reakcemi, abychom viděli, jak z Evrops, na evropské úrovni budeme řešit tyto problémy. Hovoří se zde také o Evropském fondu finanční stability. Dobře, mluví se zde také o fondu pro zručení vkladů, ale takovéto fondy fungují nejen jako záruka vkladů, ale také jsou určené pro restrukturalizaci, protože je jednodušší restrukturalizovat takovou banku, aby byla operativnější. A tyto fondy mohou být tedy považovány za určité restrukturalizační fondy. A když máme například investiční banky a depozitní banky, tak co způsobilo krizi? Například to, že ne- neexistovala dostatečná ochrana investorů. Proto nastaly určité případy a potřebujeme tedy určité mechanismy, potřebujeme také schéma záruk pro investory, to by bylo určitě užitečné a zabránilo by se tomu, že by vždy musela zasahovat veřejná pomoc v těchto situacích. Proto musíme prohlubovat tuto úvahu. A i když bude existovat fond systémové stability, tak bychom měli zabránit tomu, abychom měli různé úrovně bezpečnosti na, v Evropě. Pokud jsou vklady, tak jakým způsobem je chránit, jak chránit střadatele, jaké parametry je nutno stanovit, zda je zvyšovat, a aby ale tyto parametry byly stejné za všech okolností a to mě znepokojuje, pokud jde o hospodářskou soutěž. Děkuji. Jürgen Klimt. Děkuji. Já jsem eh, chtěl ještě eh, zareagovat na to, co říkala kolegyně Hibner. Hm, jste hovořila o Curikové zprávě a já jsem si ji taky četl a mně eh, se tam také velice líbilo, co se tam eh, psalo o příčinách krize a co se tam navrhuje. OECD tedy navrhuje, aby ty obchodní banky a investiční banky byly oddělené. No jiné také proto, že ty banky, eh, které do posud Eh, nebyli v investičním bankovnictví, lépe eh, prošli krizí. Čili tohle by se mělo také eh, brát v potaz při posuzování důsledků nebo příčiny krize. Možná, že jestli to nebyl také jeden, jedna z rozbušek, které vedly ke krizi. Prostě OECD není prostě jen tak někdo, ale i je to poměrně Um, gremium, které bychom měli brát vážně. A potom tady máme uh, další část toho návrhu. Ty eh, banky musí být rozdělené tak, aby eh, navzájem za sebe neručily po právní stránce. A potom je tady otázka velikosti. A to je ta systémová relevance. Myslím si, že tady se jedná o návrh, eh, Eh, který je důležitý pro systémovou relevantnost. Čili tyto aspekty bychom určitě měli potrhnout v té zprávě. Děkuji. Pan Selvin. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, jenom bych měla určitou připomínku a chtěla bych hovořit za Ole Šmita, který mě pořád, ale bych mluvila za něj ta moje osobní poznámka se týká systémových rizik nebo ne. Klademe si tu otázku při vytváření Evropského výboru pro systémová rizika a spíše si myslíme, že je obtížné jas přesně definovat systémová rizika, protože mohli bychom na něco zapomenout nebo vytvořit určitou mezeru v legislativě, což by bylo možná nebezpečnější, než když bychom to ponechali takto. Takže myslím si, že u tohoto věci bychom měli být opatrní. Teď jménem mého kolegy Ole Šmita, který se se dnes omlouvá, on také sdílí tady tu obavu toho nerozlišování. Myslí si, že by se všech, měl ten stejný přístup aplikovat na všechny banky. Možná bych chtěla, měla začít tím, že děkujeme paní Ferreira za tu zprávu a navrhuje komisi, aby předložila eh, parlamentu do konce roku 2011 určitý rámec pro řešení krize aby eh, byla určitá minimální společná pravidla a zejména, a to s tím také souhlasím, abychom se společně zabývali pravidly insolventnosti, tedy úpadku. A pokud se toho ostatního týká, tak zejména odkazuje na tu skutečnost, že je důležité, aby daňoví poplatníci na to nepřispívali, Vidíme, podívejme se na to, co zavedlo Švédsko v tomto ohledu. Eh, já předám paní Ferreira tyto připomínky písemně, abych o tom zde nehovořila podrobně, ale zajím, švédské řešení krize je zajímavé, protože uspokojivě překonali tu velmi silnou krizi v 90. letech. Děkuji. Um, thank you very much. Uh, I think... Děkuji mnohokrát čili všichni, kromě mě, již eh, měli možnost pohovořit. Jako ostatní velice vítám tuto zprávu. Vím, že jakmile se začneme zabývat touto oblastí, tak eh, spíš člověk najde více otázek než odpovědí. A já jsem dlouze hovořila na konzultaci výboru. Elisa si vyslechla mé poznámky, které se týkaly platební neschopnosti, takže to nemusím opakovat, ale dilema, před kterým stojíme, je takové, že se musíme ambiciozně dívat do budoucnosti, nicméně, jak již bylo řečeno, musíme také rychle napravit situaci a musíme žádat něco od komise do konce příštího roku. A to je tedy dost zrychlený přístup. Musíme najít v rámci tohoto přístupu určitou rovnováhu. Co se týče transferu, eh, rovného zacházení, o tom se zmínili různí řečníci. Řešili jsme to v rámci nesolventnosti 2 a nepodařilo se nám úplně dořešit situaci. Často jsem si myslela, že jsme se eh, zabývali to otázkou Living Wills. Já jsem se v rámci nesolventnosti 2 zabývala otázkou spravedlivého rozložení aktiv, když se dostáváme do situací, kdy jsme těsně před bankrotem, což je možná důležitější, jak rozdělit aktiva, když už jste v podstatě mrtví, to je jako kdybyste měli daň e, v případě úmrtí, čili musíte brát v potaz i transfery, které ještě probíhají. A především se tím musíme zabývat ještě v době, když jste před bankrotem, čili když je ta instituce zdravá. Máte pravdu, že se to musí řešit prostřednictvím 28 režimů pro banky, protože jinak bychom eh, jedli větší sousto, než můžeme sníst. Čili z dlouhodobého hlediska by bylo směšné, kdybychom si mysleli, že můžeme mít vnitřní trh, jednotný trh, aniž bychom měli přezraniční eh, řešení situací v případě nesolventnosti, což by byl chybějící článek a musíme jej řešit. Čili to jsou určité kroky, které k tomu přispějí. Když se podíváme na ten tzv. Resolution Fund, čili fond v případě řešení takovýchto krizových situací, vypadá to, že tento fond vznikne. Musí tady ale existovat také sankce, pokud jej budou lidé neustále používat, protože tím nám vznikne větší riziko. Čili i když jej bude někdo používat, tak se musí také těm lidem, kteří se na ně obrátí, něco stát. Čili eh, vzniká tady systém, mechanismus konvertabilního kapitálu. To vypadá velice přitažlivě. Také Elisa zmínila bod, který se týkal toho fondu rezolučního fondu nebo na řešení situací, to je samotný kapitál, vlastně by tím získali další dodatečný kapitál. Mně se zdá, že je tady určitá nekonzistentnost. Říkáme, že chceme nový typ kapitálu, takzvaný konvertabilní kapitál a možná tento fond by mohl představovat také kapitál. A co se týče směrnice o kapitálových požadavcích, tak tam jsme už eh, zavedli takové exotické typy kapitálu, měli bychom to zjednodušit a je tady určité napětí mezi těmito typy, musíme se na to podívat a musíme zvážit, že také děláme vše, co požaduje Bazilej. Nemůžeme vytvářet eh, exotické věci a zároveň si říkat, tak počkejte, všechno musí být jednoduché, protože jinak budeme mít mimo rozvahové položky. Čili, co se týče velikosti tohoto fondu, bylo řečeno, když se podíváme na rating například britských bank, na jejich rozpětí, tak hodnota záruky v podstatě se rovná 500 miliard, což je zisk této banky. To znamená, že tyto fondy by musely být ohromné a já si myslím, že si nemůžeme dovolit dostat se na tyto úrovně. Čili zcela jistě součástí těch living will musí být také určité oddělení. Čili musíme mít určité moduly, které nám zajistí, že ta banka bude dál fungovat, že budou dál probíhat platby. Nicméně tam musí existovat také moduly, které budou do jisté míry samostatné a které mohou selhat. Musíme se odpoutat eh, od toho eh, principu, že ta banka je tak velká, že nesmí padnout. Čili otázka zní, zda to nějako oddělíme, rozdělíme, čili uvidíme, jak eh, to zajistit. Měli bychom se na to určitě podívat, ale měli bychom zcela jistě poukázat na tyto problémy. Předtím, než odpovíte, tak eh, je to zpráva, která vede k legislativnímu podnětu, má takovou přísnou strukturu. Ti, co zde byli během posledního mandátu, tak si vzpomenu na podobnou zprávu, kde byla první část, kde jsme měli takové vize, ale pak jsme se museli omezit na konkrétní doporučení, kde jsme požadovali legislativu, která musí být specifická, jasná. A nyní máme nový postup, je to článek 42, na tom nyní pracuje sekretariát Musíme si upřesnit, co to konkrétně znamená pro tuto zprávu, aby mohla být předložena, ale myslím si, že to bude určitá variace toho, co jsme měli v rámci Rasmusovy zprávy. Například je ta otázka vyrozumění před termíny na pozměňovací návrhy. Či to jsem se asi neměla nechávat nakonec. Ale nyní bych ráda předala slovo Elise, zda chce někomu odpovědět. Potřebujeme také ještě tlumočníky na schůzi koordinátorů, takže vás poprosím, abyste byla stručná. Well, thank you very... Mnohokrát vám děkuji za všechny vaše příspěvky. Všechny dotazy a náměty, projevy, a podpory i kritiky. Já jsem se velice snažila eh, poznamenat si všechno, co jste zde říkali. Nicméně rada bych vedla osobní debatu se všemi, kdo budou chtít eh, konkrétně eh, napsat nějaké ty návrhy ke zlepšení této zprávy. Samozřejmě My u uh, složité otázky vždycky musíme uzavírat eh, kompromisy mezi tím, kam bychom chtěli dojít a kam realisticky můžeme dojít. O to v jádru eh, jde. Nebudu reagovat na všechny řečníky. To by bylo asi nesmyslné. Dobře jsem si poznamenala všechny ty dotazy k převodu aktiv. Já si myslím, že tohle souvisí s politickou volbou, kterou musíme provést. Buď v této fázi musíme eh, posílit všechno, co eh, souvisí se silou vnitřního trhu, nebo upadneme zase do nějakého takového toho nacionalistického ochranářského přístupu. Já si myslím, že ten můj návrh a návrh parlamentu musí být směrován k integrovanějšímu vnitřnímu trhu a k jeho posílení. Tak, abychom na mezinárodní úrovni mohli posílit svou konkurenceschopnost. Ale když už to říkám, tak musím eh, také zohlednit eh, to, že existují určité národní zájmy a národní ohledy. A proto si myslím, že by bylo dobré, abychom dosáhli té harmonizace prostřednictvím eh, kolegia zástupců dozoru a všechno by se tam projednávalo a a předseda by měl, a, takhle, předsedal by tam, nebo by to tam koordinoval EPA. A proto tady vlastně kladu tak velký eh, důraz na oživení memoranda o porozumění. To znamená, že některé otázky eh, se budou předkládat ministrům financí, kteří mohou eh, reprezentovat národní zájmy. Nicméně v zásadě jde o to, že my nechceme tady přijmout nějakou, nebo zajistit nějakou stabilní, stagnující situaci, ale je třeba vždycky se vzájemně shodnout o, u každé instituce, jaký, jakou metodiku, jaký regulátor eh, používá A Jde o to, aby se všichni ty zástupci dozoru sepkali v ten kritický moment a sjednotili se v pohledu na situaci. Takže tohle je jedna otázka, kterou jsem chtěl zdůraznit. Je tady tedy politický, třeba politických kroků. Potom někteří z vás se zaměřovali na izolaci systémových bank. Ráda bych potrhla to, že systémové banky eh, nevnímáme jako zcela oddělenou skupinu bank. Chceme mít eh, společný soubor pravidel, společné porozumění a evropský přístup. Ale kdybychom začali v této chvíli dávat do rukou EBE vedení krizových situací pro všechny přeshraniční banky, tak by to bylo absurdní a nemožné. Na druhou stranu mohu debatovat o tom, jestli všechny banky by neměly začít odteď přispívat do toho fondu stability. Nicméně pokud je požádáme, aby přispěli do fondu stability, tak by potom ta záchrana, nezáchrana musela pocházet právě z tohoto systémového fondu. A to, kde zase, to se zase dostáváme k posílení role EBY. A já si myslím, že v té fázi ještě nejsme. Můžeme se eh, vyvinout k této fázi, ale já si zatím nemyslím, že by to bylo možné. Třetí věc se týká uh, účelu uh, tohoto zásahu. A myslím, že Víky říkala, že musíme uh, zachraňovat systémovou banku, systémové banky a to vytváří určité morální riziko. A to už se opět dostáváme k, data, k mm, debatě uh, o tom, jak velká by nějaká banka měla smět být. Já jsem eh, v vysvětlujícím prohlášení zdůraznila, že my se tady snažíme řešit eh, rozměr finančních služeb, rozměr veřejného statku. Čili jde o to, o to, že rehabilitace nebo eutanázie tady jsou v případě krize eh, dvě možnosti. Ale pokud zvolíte jednu z nich, tak musíte mít celé jasnou představu a dobře chápat, kdo eh, v daném případě za to zaplatí. A proto já tady eh, doporučuji, aby eh, u těch přeshraničních, u té přeshraniční práce jsme zcela jasně řekli, kdo zaplatí za padající banku za záchranou banky. A potom to může být v rámci nějakého obecného rámce s určitým společným cílem. A může se to zaměřovat na konkrétní subjekty. Rád bych eh, zdůraznila, co říkal Sven k bodu 8. Musíme rozšířit to instrumentárium, a pokud jde o výměnu cizích zdrojů za vlastní, tak eh, to musíme dopo, do, do, doprovodit určitými eh, škrty. Ale každopádně různí věřitele, s různými věřiteli se nesmí eh, zacházet různě na základě národním. To je také zcela jasně řečeno v mém prvním bodě. Takže když už jsem řekl všechno tohle, tak musím zmínit, že je tady potom celá řada dalších otázek, jako DGS, Hmm, to, jak pracovat na těch krizových plánech. Potom také toho, jak se zapojují další subjekty, pokud se nějaká banka rozšíří nebo je propojená s různými jinými finančními institucemi. To se tady opravdu neřeší, ale otázkou je, kam až zajít v prvním kroku. Tohle je takový kompromis prostě a v jeho duchu mým návrhem bylo dojít co nejdál, ale samozřejmě nemůžeme jít úplně no, příliš daleko, protože jinak to vůbec už pak nepůjde. Závěrem bych tedy ještě chtěla poděkovat za všechny vaše náměty pokusím se eh, sladit všechny vaše eh, příspěvky, poprosím vás o ně. A čím eh, podrobnější diskusy budeme moci vést, tak si myslím, že to bude možné spíš nějak, v rámci nějaké menší skupiny, protože není možné to už učinit na stávající platformě. Já vám všem mnohokrát děkuji a doufám, že od vás dostanu všechny vaše náměty. Díky. Děkuji mnohokrát, jenom bych eh, vám chtěla připomenout kalendář. Termín pro podávání pozměňovacích návrhů je poledne 27. dubna. Pak budeme zvažovat eh, tato pozměňovací návrhy 1. června a budeme ve výboru Ekon hlasovat 22. června a na plenárním zasedání, to budeme probírat po létě, čili na prvním plenárním zasedání v září. To je tedy stávající harmonogram, který doufám dodržíme. Tím uzavírám toto zasedání, toto schůzi. Ještě bych byla ráda, abyste zůstali koordinátoři. Mohou zde zůstat i ostatní, to mě nevadí, ale měli bychom si proprat, jak bude vypadat slyšení, které bude probíhat ve středu odpoledne. Děkuji.